Dobré ráno, dámy a pánové. Ráda bych zahájila naše dnešní eh, jednání 28. dubna, další schůzi našeho výboru. Eh, jednání potrvá do 12.30. První bod na pořadu jednání je zpráva Europol za rok 2010, je to bod 18 zpráva TESAT za rok 2010. Máme e, mezi námi pana Robin Vajta, který je ředitelem Europolu a který nám tedy krátce uvede tuto zprávu za rok 2010 o stavu a vývoji terorismu v Evropské unii. Takže teď bude prostor pro úvod eh, ke zprávě a následně bude diskutovat, eh, eh, budou diskutovat poslanci. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také členům a členkám výboru za to, že jsem byl pozván na dnešní zasedání vašeho výboru a že mám možnost vám tuto zprávu Europolu o situaci v oblasti terorismu v Evropské unii představit. Vy jste dnes dostali kopie naší zprávy eh, za letošní rok a myslím si, že někteří z vás už možná měli možnost se podívat na tu elektronickou verzi, takže možná znáte eh, trochu ten obsah. Každopádně v následujících 15 minutách si dovolím vám, eh, vám dát takovou představu o těch hlavních závěrech této zprávy a prezentace jsou potom u vchodu do sálu. Takže klíčové sdělení, e, klíčová tendence v teroristických aktivitách a e, v teroristických e, útocích tedy je taková, že se situace sklidňuje oproti minulému a předminulému roku. Nicméně jsme v závěru také došli k poměrně výraznému eh, prohlášení, že terorismus eh, zůstává velkou obavou pro Evropskou unii, především Islamismus je zdrojem řady útoků proti Evropské unii a je tady celá řada separatistických teroristických činností, velice aktivních, konkrétně v Itálii a Španělsku a také e, se v minulém roce projevovaly e, e, určité zhmotnění takové té extremistického násilí extrémní levice. Takže šest členských států dohromady zaznamenalo 294 teroristických útoků, pokusů o ně či úspěšných. A kromě toho ještě 144 útoků v severním Irsku, o kterých nám řeklo Spojené království. Samozřejmě je tady určitý technický problém, eh, co se týče zařazování eh, do naší zprávy údajů ze Spojeného království. Proč? Protože eh, tam se Spojeném království aplikují trochu odlišná statistická kritéria a to je poměrně důležitý technický problém, který si ve zprávě dobře uvědomujeme celá řada útoků je tedy nižší, eh, je to o 33% eh, v porovnání z roku 2008 a téměř o polovinu méně než v roce 2007. Pouze jeden z těch útoků je eh, přičítán islamistickým teroristům, kteří zamířili na vojenský cíl v Itálii. Separatistické organizace mají na svědomí 237 útoků, kterým došlo ve Španělsku a Francii a celkový pocit, počet anarchistických eh, extrémně levicových eh, útoků se zvýšil o 40 ve srovnání s rokem 2008 a je víc jak dvojnásobný oproti roku 2007 extrémně levicové anarchistické skupiny e, v Řecku, Španělsku a Itálii jsou zodpovědné za 40 e, útoků, v Maďarsku byly čtyři takovéto útoky a všechny členské e, pravicové útoky a všechny členské státy také zaznamenaly pravicové útoky a ve Francii je tomu obdobně, pokud je tady otázka právních aktivit, e, to znamená zase extremisté, kteří se berou za práva zvířat, také představují určitou obavu pro bezpečnostní síly. Za posledních 12 let se tyto, 12 měsíců se tyto aktivity zintenzivnily a některé z těch se skupení, která bojují za práva zvířat, používají obdobné eh, způsoby eh, jako ty skupiny teroristické. 13 eh, členských států Eh, dohromady zatklo 587 podezřelých z teroristických činů. Tento údaj je snížení ve výši zhruba 20% oproti roku 2008 a oproti 2007 je to snížení o 30% a eh, další byli, eh, někteří byli zatčeni, protože byli podezřelí z Eh, účasti v těch organizacích, další z propagace terorismu, z financování a tak dále. Počet žen eh, eh, zůstává poměrně poměrně nízký. Zatčených žen bylo zaznamenáno kolem 15 v roce 2009. Většina těchto zatčení se týkala separatistických teroristických akcí a v Litvě byla zatčena jedna žena, která připravovala sebevražedný útok. Členské státy e, zaznamenaly nějakých 100 zatčeních e, v souvislosti s terorismem. E, oproti roku 2008 je to menší, trochu menší číslo. Zhruba 400 osob bylo zatčeno kvůli přestupkům, které jsou pod kapitolou separatistický terorismus 22 byly, eh, osob bylo začeno v souvislosti s extrémně eh, pravicovými útoky. A teď bych rád ilustroval ty teroristické útoky a zatčení v roce 2009. Tady na průsvědce vidíte celkovou e, situaci Eh, takže počet eh, zraněných a mrtvých je poměrně nízký. Sedm úředníků, pět policajtů a dva vojáci byli zabiti v separatistických anarchistických útocích ve Eh, Řecku, Španělsku a Spojeném království v roce 2009. Členské státy Evropské unie jsou tedy i nadále vystaveny vážné hrozbě islamistických, separatistických, eh, levicových a anarchistických útoků. Další statistické údaje v roce 2009 je to dohromady 129 rozhodnutí soudu, e, bylo vyřčeno v 11 členských států, týká se asi 900 jednotlivců a jedné nevládní organizace. Většina těchto rozhodnutí se týkala separatistických teroristických činů v kontrastu v roce, s rokem 2008, kdy většinou se jednalo o činy islamistické. Zproštění obžaloby se snížilo z 23% eh, v roce 2008 na 17% v roce 2009 oproti eh, roku 2008. Je to více eh, jednotlivců, kteří jsou souzeni. Většina byla e, souzena kvůli separatistickým útokům a 5 z 23 e, žen obviněných bylo nakonec e, e obvinění zproštěno. zproštěno. Takže e, pouze jeden útok, e, islamistický útok byl v Evropské unii realizován, nicméně pro státní orgány je to stále největší hrozba. E, a to, byla také, to byl také například v prosinci 2009 ten pokus o e, výbuch v letadle z Amsterdamu do New Yorku e, zhruba 40 e, teroristických útoků méně oproti roku 2008. V roce 2009 se pouze jeden libijský občan pokusil o vstup na e, letiště v Miláně. E, skončil sebevražedným útokem a e, byl výrazně popálen a brzy po této události orgány zatkly ještě dalšího Libice a Egyptiana, kteří byli podezřelí z toho, že E, obstarávali e, ta výbušná zařízení. E, tento člověk byl již od roku 2003 v hledáčku policie, nicméně nikdy nebyl předtím obviněn z extremistických činností. Takže extremismus uvnitř Evropské unie je nepochybně ovlivňován Eh, vývojem v konfliktních zónách a politicky nestabilních oblastech mimo Evropské unie. Například je to otázka Afganistánu, eh, hranice mezi Afganistánem a Pakistánem, Irák, Somálsko a Jemen. Zároveň se také domníváme, že Evropská unie je užívána jako taková platforma, odkud se připravují teroristické útoky jinam, například v severní Africe v souvislosti s Al-Qaidou a islamistickým Magrebem, E, se dějí věci, které mají e, velký vliv na Evropskou unii. Al-Qaida a Al-Shaiba a situace v Iráku, Pakistánu a Afganistánu, to jsou všechno oblasti, které mají velký vliv na teroristickou hrozbu v Evropské unii. A pokud bych se měl zabývat separatistickým terorismem, tak ten se týká Evropské unie nejvíce co do počtu útoků, jak jsem již vysvětlil. Eh, především Španělsko a Francie jsou zasaženy a přestože v, roku, v roce 2009 celkový eh, počet teroristických eh, útoků klesl o 40 tak počet mrtvých stoupl ze 4 na 6 policejní orgány a 90 všech útoků přičítaných teroristickým organizacím ve Francii a Španělsku bylo, e, byly teda vykonány úspěšně, takže tady stále ještě můžeme hovořit o jasné hrozbě e, vládě, e, tedy právnímu státu a bezpečnosti. Ve Spojeném království tví republikáni a lojalistické skupiny zvýšili počet teroristických útoků v roce 2009 a byli zabiti dva vojáci a jeden policista. Takže toto jsou hlavní statistické údaje eh, z našeho šetření o teroristických činnostech v Evropské unii za rok 2009. A naše zpráva se také uzavírá určitými pozorováními ohledně toho, co jsou hlavní tendence v teroristických činnostech v Evropské unii. Některé jsem již stručně vlastně zmínil ve svém úvodu a nebudu se těmito věcmi zabývat nějak do velkých podrobností, ale dovolte, abych zmínil každopádně tři, čtyři hlavní tendence pro vaší informace. Západní konvertité jsou pro islamistické e, cíle neustále více a více e, e, z, z organizování Eh, na internetu jsou neustále eh, množována různá vystoupení a sdělení eh, v arabštině pro muslimské zájemce. Pak je samozřejmě třeba hovořit o otázkách ekonomických, které podobně se sociálními problémy tvoří podhoubí těchto aktivit v Somálsku, Jemenu a jinde takže je třeba myslet na to, že v těchto zemích jsou e, občané západní Evropy či nemuslimských zemí obecně čím dál tím více předmětem útoku, jsou, e, jsou předmětem tedy zastrašování a jsou unášeni s cílem získat prostředky pro další činnost. Pak je tady Eh, také otázka jednotlivců, kteří jsou čím dál tím více radikalizováni a také jednají samostatně a ne ve skupinách. To také Eh, odpovídá zprávám z členských států. Eh, efektivní propaganda a eh, různé materiály, které putují po internetu, jsou toho důvodem a je možno říct, že internet v této moderní době hraje nesmírně závažnou roli v této oblasti. Extremistické organizace také neváhají využívat všechny dostupné technologie, ať už se jedná o Eh, eh, směnění, eh, měnění peněz, získávání prostředků a získávání údajů. A mobilní telefony s přístupem na internet jsou v tomto směru také čím dál tím více využívány. Takže e, pomocí internetu se teroristé dostávají k novým způsobům, jak získávat informace, prostředky, zařízení, e, peníze a e, jak si připravují své, své zásahy. A já se domnívám, že je třeba tento kybersvět E, také e, určitým způsobem více mapovat, protože e, to musí být opravdu ve středu našeho zájmu, pokud se budeme snažit aktivněji a účinněji bojovat proti terorismu do budoucna. Jak už jsem řekl, aktivity levicových, extrémně levicových a pravicových a extrémně pravicových sil jsou stále ještě menším, menší hrozbou než hrozbou islamistických skupin. Nic Nicméně i v této první oblasti se dá hovořit o větší závažnosti a větším dopadu na bezpečnost státu. Takže, paní předsedkyně, eh, chci říct, že terorismus i nadále ohrožuje bezpečnost a životy občanů Evropské unie jak uvnitř, tak vně Unie a je tedy třeba si uvědomit, že zatímco počet útoků eh, trochu eh, klesá, tak tato hrozba zůstává velice pregnantně přítomna eh, před naší veřejností, před naší společností. Takže bychom neměli toto ztrácet ze zřetele, neměli bychom polivovat v našem e, úsilí a měli bychom tedy dále sledovat tyto a pronásledovat tyto teroristické e, organizace tak, aby Unie byla bezpečnější pro své občany. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, pane Weinreitem. Tři kolegové jsou na seznamu řečníků. Pan Diaz Demera, paní Latford a pan Borgesio. Přeje si někdo další vystoupit? Paní Intveld, ano. Další řečník se přihlásil, Tady celkem vás bude pět, nejdřív pan Diaz de Mera. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také panu řediteli za jeho výbornou zprávu, kterou jsem si mohl přečíst již včera. Také bych ráda, rád poděkoval za jeho skvělou a efektivní práci v Europolu. Rád bych eh, tady vyjádřil několik poznámek a několik připomínek. Několik připomínek, které se omezí čistě pouze na vaší zprávu a poté několik připomínek, které se netýkají přímo této zprávy. Já jsem spokojený, protože jsem viděl, že akční plán, který vychází ze stokholmského programu, pro horizont do roku 2013 navrhuje Europol, který bude mít novou právní formu v rámci nařízení. A to si myslím, že je velmi dobrá zpráva. Velmi dobrá zpráva, protože to samozřejmě ovlivní také rozhodnutí rady. A také si myslím, že tady bude docházet k závaznější spolupráci mezi členskými státy a Europolem. To znamená, že i když hovoříme o roku 2013, tak si myslím, že iniciativa Cecílie Malstrom si v každém případě zaslouží podporu jak nás, tak také všech členských států. Myslím si, že to povede k větší bezpečnosti nás všech. Druhá poznámka. Zpráva, kterou jste nám dnes představil, je velmi zajímavá. Hlavně z toho důvodu, že lidé v Evropské unii vnímají terorismus a hlavně islámský terorismus jako největší obavu. I když je pravda, že v roce 2009 opravdu islámský teroristický útok v roce 2009 byl v podstatě pouze jeden v Itálii. Když hovoříme o separatistickém eh, terorismu, tak tady hovoříme většinou o Spojeném království, Španělsku a Francii. Nicméně tento typ terorismu většin, pro většinu obyvatelstva není vnímán jako hlavní obava, i když těch útoků bylo více jak 360 v roce 2009 a i přes těch šest lidí, kteří zemřeli při těchto útocích, ve Španělsku například bylo 140 takových útoků a tři členové policie zemřeli, více jak 60 lidí bylo zraněno. Ve Spojeném království bylo 124 útoků, tři lidé u těchto útoků zemřeli a ve Francii jich bylo 89 takových útoků. Takže separatistický terorismus je opravdovou hrozbou. Z kvantitativního hlediska je to samozřejmě daleko důležitější a větší hrozba než islámský terorismus. A to je prostě i to je skutečnost, e, s tím se nedá nic dělat. A já jsem se chtěla zeptat, jaká opatření navrhujete vy, aby se zvýšilo povědomí v členských státech o terorismu jako globální hrozbě, která je využívána různými skupinami pro navýšení jejich členské základny. Další otázka. Co se týče komunikace, o které jsem hovořil předtím, komunikace s radou, eh, komunikace v souvislosti s akčním plánem, který vychází ze stokholmského programu, tady hovoříme o třech synergiích. Eh, synergie Europol, synergie Situation Center a synergie Eurojustu. Pane řediteli, znamená to, že jsme teď opravdu už na té správné cestě spolupráce? Znamená to, že poprvé si nebudeme konkurovat? Znamená to, že opravdu chceme spolupracovat a tímto už budu končit. Vy jste hovořil zcela pravdivě o Al-Kaidě v islámském Magrebu. Zmínil jste Somálsko a Jemen. A pokud byste tedy mohl, pokud by to bylo možné, pokud ne, tak já tomu budu rozumět. Já bych byl rád, abyste se vyjádřil k Mali protože v Mali dochází k únosům, k únosům, o kterých vy se také hovořil, únosy, které mají vždy dva cíle. Financování a také zvýšení povědomí, prostě to znamená jaksi větší publicitu pro tyto teroristické skupiny. A já za 25 dní budu předsedat jedné delegaci Evropského parlamentu, která pojede do Mali. Samozřejmě, že eh, nepohneme ani prstem, protože my se budeme zabývat hlavně imigračními otázkami, ale ještě předtím bych si rád popovídal s vámi a také s naším eh, ministrem eh, pro vnitřní záležitosti, protože si myslím, že to jsou otázky, ve kterých musíme být velmi opatrní, ale ne velmi, ale opravdu neomezeně opatrní. Pane řediteli, já bych byl velmi rád, pokud byste se k tomu tady mohl vyjádřit, pokud byste mohl něco říct k islámskému Magrebu, eh, k al a k Mali. A ještě jednou vám děkuji za vaši práci a gratuluji, protože je opravdu vynikající. Děkuji, paní Latford. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Wainwrighte. Děkuji za vaše vystoupení. Chtěl jsem se zeptat na váš odkaz na západní konvertity z Mali, z Nigérie a podezřelé z teroristické činnosti. Chci se zeptat na to, zda Europol má stanovisko a může poskytnout rady, pokud je o vytváření profilů. A proto, aby bylo možné identifikovat eh, potenciální podezřelé. A písemná zpráva popisuje různé formy motivace a teroristických hrozeb. A hovoříme samozřejmě o islamistickém terorismu, Tady došlo k největšímu počtu útoků levicový anarchistický práva ochránci práv zvířat. A to je pouze část eh, celkového obrázku. Nedostali jsme se na témata ze Spojených států. Hovoříme tedy o profilování, profilingu a některé instituce jsou v tomto směru otevřenější než jiné. Já Jež jsem tím velmi znepokojená, připravoval jsem zprávu na toto téma a zatím nedošla žádná reakce z komise. Hovoříme o právních zárukách, pokud jde o diskriminační, stigmatizující charakter profilingu. A z vaší zprávy tedy vyplývá, je tu snaha vlastně vytvořit určitý stereotyp teroristy a když hovoříme o islámském terorismu, zde byli tedy označováni takto Azíci. A i v rámci islamismu, tedy západní konvertité, tedy vlastně se to týká všech ras, ze všech možných prostředí. A říkáte, že pouze 15 zadržených byly ženy. A v tomto kontextu jako nástroj pod identifikaci teroristů, nikoli pašeráků drog, potřebujeme profiling, abychom identifikovali teroristy. Můžete nám zcela otevřeně říci, zda máte názor a má Europol, může Europol poskytnout informace, pokud je o tyto nezbytné právní záruky. Protože efektivita je stejně důležitá jako zabránit diskriminaci. Pan Borgesio. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych samozřejmě také rád poděkoval za tuto skvělou práci, kterou nám dnes představil zástupce Europolu. Děkuji také za všechny informace, které jste nám poskytnul. Já zcela souhlasím s vašimi závěry, když říkáte, že očekáváte, že Evropská unie opravdu musí mít otevřené oči, neměla by polevovat, měla by opravdu být velmi bydělá vůči této teroristické hrozbě a islámskému terorismu. Nicméně, nebo bez pochyby, ten scénář, tak jak vy jste ho popsal, nám Eh, nedodává příliš optimismu, protože samozřejmě eh, udála se spousta věcí, provedla se spousta akcí a s nimi my jsme se snažili nějakým způsobem čelit těmto útokům. Ale ta situace je ještě o něco komplikovanější, protože teroristické organizace eh, evropskému teritoriu připsali trošičku jiné kapacity vnímají Evropu jako jaksi takový svatostánek eh, svých speciálních kapacit. A to možná také díky vysoké eh, síle imigračních vln z arabských zemí nebo z islámských zemí. A já bych se proto rád zeptal na následující věc. Jak, jaká opatření přijme Europol v souvislosti s, tím, s touto strategickou změnou protože členské státy a Evropská unie přece se musí nějakým způsobem zachovat, musí zaujmout nějaký postoj takovým způsobem, aby odhalila všechny tyto kamuflované akce, které jsou eh, neustále těžší a těžší eh, k odhalení, protože samozřejmě Eh, se používá daleko více internet, eh, ty transakce peněžní jsou daleko těžší k odhalení také a proto je třeba se k tomu postavit trošičku jiným způsobem, protože co se týče například objemu těch peněžních transakcí pro teroristické eh, organizace, tak ten objem neustále eh, narůstá. Proto bychom se měli zaměřit na zcela konkrétní záležitosti. Nebo například eh, já mám na mysli takové akce jako subvence takových jakoby charitativních akcí, které v podstatě charitativní nejsou. A my si musíme uvědomit, že jsme v určitém ekonomickém prostředí, ve kterém se začíná v podstatě jakoby více prosezovat islámský bankovní systém. Já chci říct, že před nedávnem, a to si myslím, že je dosti neobvyklá situace, jeden poslanec, který jede do Bruselu nebo jezdí do Bruselu nebo do Štrasburku, tak jede vlastně se svými bodyguardy, přijede na hranice a na hranicích mu je řečeno, že jeho osobní stráž musí zůstat na hranicích, protože nemůže dále toho poslance doprovázet. Takže vidíte, že ty hranice uh, neustále existují, ale možná tam neexistují pro ty, pro které by opravdu měly existovat. Takže poslanec se svými strážci nemůže přejet, ale teroristé samozřejmě tyto hranice přejíždět mohou. Takže to si musíme uvědomit, protože Samozřejmě jsme v Evropské unii na společném eh, území, ale jak tedy budeme jak tedy budeme postupovat eh, při zatýkání nebo eh, při kontrole lidí, kteří cestují mezi Španělskem, Francií, Itálií. Já si myslím, že prostě ta situace tak, jak je nastavená dnes, když hovoříme o právním rámci, o spravedlnosti a tak dále, tak potom dochází k takovýmto situacím. To já si myslím, že je zcela nepřípustné. Ale my si musíme v každém případě přiznat, že takové věci se odehrávají a my se k ním musíme postavit, protože já si myslím, že policie musí mít to právo tu hranici překročit, když ji překračují i ti teroristé. Děkuji, pane Wainwright, za vaši prezentaci. Dobrou zprávou je, že celkový trend klesá, to je pozitivní, ale přesto máme 300 registrovaných pokusů nebo útoků. A tito jedinci skutečně mohou napáchat velké škody. A my jsme a nemusí to být ani terorista. My, minulý rok eh, narušený mladý muž použil auto Suzuki Swift, aby zautočil. My dostáváme tyto zprávy každý rok a jsem udělena tím, že vlastně to rozdělení mezi jednotlivými kategoriemi ukazuje, že velká většina eh, násilí se týká separatistického násilí. Hovoříme o levicovém extremistickém pravicovém násilí a islámském terorismu. Ta terminologie také je pozoruhodná, ale e, každoročně počet případů islámského terorismu je minimální oproti ostatním kategoriím. A kladu si otázku, existuje e, skutečně rozumné rozdělení prostředků, protože jsme jakoby posedlí islámským terorismem a přejeme si rozumnou, efektivní formu boje proti terorismu a chceme rozdělovat prostředky a soustředit prostředky na největší hrozbu. A obávám se, jsme lidské bytosti, jsme neracionální a líbí se nám představa cizího nepřítele, protože vnější hrozba je vždy eh, lépe lépe možno popsat, e, zaměřit se na ní. A jde hlavně o racionální využití prostředků. Také zaznamenávám, že na rozdíl od e, boje s jinými formami terorismu, protože terorismus nevznikl 11. září 2001, existoval levicový i pravicový terorismus, státní terorismus, všechny možné druhy terorismu po desetiletí a století. A zdá se mi, že v posledních deseti letech boj proti islámskému terorismu vážně ohrozil občanské svobody, demokratickou kontrolu, právní stát a způsob, jak vlastně bojeme s terorismem. Sicen se promění v službu externí služb, tedy službu nější akce a my vlastně nemáme vůbec představu o tom, jak si cen postupuje. A naše demokracie trpěly tak, jak netrpěli, když jsme bojovali s jinými formami terorismu. Například v oblasti policejní práce, což je váš obor. Tedy, jak se na to díváte, pokud závěry těchto zpráv jsou po letech konzistentně takové, jaké jsou a vlastně nesoustředujeme prostředky rozumným, racionálním způsobem. Děkuji, Sofie, pan Ilčev. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval řediteli Europolu, který nám tady uvedl velice zajímavou e, zprávu, velmi dobře strukturovanou a uvedl rovněž celou řadu e, důležitých statistických údajů. My e, nevnímáme četbu této zprávy jako něco formálního. Jde o diskuzi, dohloubky jdoucí diskuzi k, těm, k těmto jevům a jejím cílem by mělo být Eh, začít trochu rozlišovat mezi jednotlivými typy terorismu. Samozřejmě, že terorismus má svou vlastní vnitřní dynamiku, své motivy, své, eh, svá opodstatnění, svou chronologii. Například eh, po pádu bipolárního vidění světa, poté co zmizel Sovětský svaz, část teroristických činností, které byly inspirovány ideologiemi, zmizelo. Už se tady neobjevovaly eh, rudé brigády a tak dále. Ale eh, teď začínají znovu eh, vznikat extremistické levicové uskupení. A pak je tady další otázka, například Kosovo, tam byli Kosované a Albánci, eh, paramilitaristické separatistické organizace, které byly zapojeny do teroristické činnosti. Eh, I ty teďko zmizely. Eh, velice respektovaná země v středu Evropy, Československo, se dokázala rozdělit do dvou států civilizovaným mírumilovným způsobem a jak Češi, tak Slováci jsou teď přátelé uvnitř Evropské unie. Bylo by možné, aby se toto stalo eh, kdyby to rozdělení nebylo míru milovné, mohlo dojít v opačném případě k různým typům terorismu. Takže terorismus, který je inspirován separatismem, nesmí být eh, podceňován, to jistě ne, ale je dočasný. Když ty důvody zmizí, tak separatistický terorismus zmizí rovněž otázka eh, radikálního islamistického terorismu je něčím jiným. Tam jsou ty cíle věčné a přesahující <clears throat> různé kategorie. Hovořím eh, o těch nejradikálnějších tendencích. Vahabite. Vahabite. O vahabitech. Hovořím o eh, například výbuchu v moskevském metru. Tam ty cíle nejsou krátkodobé, nejsou dočasné. S těmito lidmi se nedá vést dialog. Oni mají úplně jiné priority. Tady nic nezdílíme. Oni chtějí prostě eh, právo šaria vnutit celé zemi a proto se domnívám, že islamistický terorismus je ten nejvíce nebezpečný. Bylo by možné, eh, eh, aby v budoucích zprávách Europolu zaznělo více informací o třetích zemích mimo Evropskou unii, které jsou zdrojem terorismu. Já jsem nepolepšitelným optimistou a domnívám se, že Spojené státy americké byly cílem číslo jedna islamistických radikálních skupin, ale Američanům se podařilo eh, svou zemi uzavřít eh, v ochraně proti terorismu a to jistě není chválihodný výsledek, ale je to skutečnost. Evropská unie je mnohem méně připravena a pokud islamističtí teroristé eh, se rozhodnou, že teď je příliš obtížné útočit na Spojené státy, tak brzy dojdou k závěru, že je mnohem jednodušší atakovat americké cíle na území evropského kontinentu a ten problém se bude dále rozšiřovat. Děkuji, pan Foss. Děkuji. Děkuji za vaši zprávu. Já ji taky považuji za velmi zajímavou. Já bych si z toho rád vzal tři, čtyři věci v první, hlavně. Eh, separatisté našli velký manevrovací prostor, i když je dosti regionálně omezený, protože máme tady anarchistické násilí a také násilí, které pochází zleva, dále také mnoho násilí v Maďarsku a samozřejmě eh, teror, hlavně fundamentalistický teror, stejně jako předtím představuje velkou bezpečnostní hrozbu. Já nevím, zda vy potvrdíte, že tento fundamentalistický terorismus není ani není tak vysoký, protože právě tomuto druhu terorismu se tak intenzivně v posledních letech věnujeme a máme ho tedy více pod kontrolou. Nicméně je dost oblasti pravděpodobné, že i v této oblasti bychom neměli polevovat a měli dále velmi aktivně pracovat. Pokud bychom si my dva někdy měli vyměnit eh, role a já bych měl tady představovat vaší zprávu abyste byste seděl tady na mém místě, tak eh, já bych rád věděl, jak jaké eh, politické požadavky byste z této vaší zprávy eh, rád vyvodil? Jde tady tedy o požadavky nebo znalosti v souvislosti s financování eh, teroristických skupin. Myslíte si, že je to velmi důležité téma? Myslíte si, že bychom měli tady více pracovat, vytvořit nějaké nové akční programy, nebo nám stačí informace, které dostáváme z USA? Dále, co se týče významu internetu, jsou. I tady mám takový pocit, že jde o zcela zásadní faktor při přípravě teroristických útoků. Jaká doporučení byste nám mohl dát vy, jak proti tomu bojovat, jak se postavit právě tomuto médiu? Myslíte si, že tady na tomto poli můžeme udělat něco smysluplného? A dále, co si myslíte, jaké politické informace bychom si z toho měli vzít? Myslíte si, že bychom měli posílit trošku naší personální platformu, co se týče oblasti boje proti terorismu? Myslíte si, že bychom se měli lépe vybavit? Myslíte si, eh, že bychom měli začít přemýšlet o nějakých nových kompetencích pro Europol, eh, o nějakých dalších informacích, které bychom měli dodávat Europolu? Myslíte si, že existují nějaké, eh, nějaké zásadní komplikované aspekty spolupráce mezi Evropskou Evropskou unii, Europolem a Transatlantickou aliancí? Paní Hybner Beseria. Dobrý den. Já bych vám velmi ráda poděkovala za vaši přítomnost. Chtěla jsem vám také říci, že pro mě terorismus je téma, které je velmi důležité, protože terorismus je opravdu reálnou a velmi velkou hrozbou a i když eh, spousta lidí v parlamentu to trošičku podceňuje a říká, že to všechno eh, přeháníme, že nejde o to, abychom kontrolovali naše občany. Já jsem velmi ráda, že vy se k tomu stavíte jiným způsobem, protože existuje spousta útoků, o kterých ani nevíme. A je pravda, že terorismus nebo o terorismu víme pouze, pokud o tom hovoří média. Ale já bohužel znám tu opravdovou tvář terorismu reálně reálnou eh, tvář teori, eh, terorismu, a já ji bohužel znám eh, z toho důvodu, že ETA zavraždila mého bratra. A já se chci zeptat, co si myslíte, že bychom mohli udělat, co můžeme udělat pro to, abychom zastavili tuto mezinárodní podporu, kterou mají dokonce i tady na půdě Evropského parlamentu teroristické organizace, jako například ETA. To je přece útok vůči nám, vůči důstojnosti, to je útok na všechny oběti terorismu. Podívejte se, jak je podporovaná ETA, i přesto, že všichni víme, že to jsou teroristé. Eh, všichni víme ve Španělsku, že ETA je prostě teroristickou organizací a přesto má neustále podporu. A přitom se o nich občas hovoří, jako kdyby jako kdyby to vůbec teroristé nebyli. Ale já si myslím, že to je velmi špatné a proto mám dosti velký strach. Eh, co si myslíte, jakým způsobem bychom mohli zvětšit uvědomění samotných eh, teroristů, jak eh, se postavit jim, jakým více zdůraznit, že to, co dělají, je špatné, jak můžeme ale zároveň také, jak můžeme zároveň více pomoct pomoci obětím, jak jim můžeme dát více psychologické pomoci, eh, jak se můžeme postavit eh, k tomu, že samotní teroristé organizují eh, své vlastní eh, konference. Jak můžeme v podstatě veřejnosti odhalit eh, všechny ty falešné zprávy nebo informace o teroristech? Venezuela, Kuba, to je další příklad. Víme všichni, že ETA má velmi dobré vztahy s těmito dvěma zeměmi a že spolupracuje s teroristickými organizemi v těchto státech. A já bych ráda věděla, zda si myslíte vy, že Evropská unie s tím může něco udělat. Děkuji. Nechce nikdo další se zapojit, tak dám slovo zpět panu Wainwrightovi, aby se vyjádřil k otázkám. Děkuji, děkuji za velmi zajímavé otázky. Je to skutečně živá diskuse na toto téma a vyrovnám se s nimi vlastně ve třech různých skupinách otázek, tedy právo se soustředovat na mystický terorismus a zda nejsme příliš smířiví k separatistickému terorismu. Já myslím, že se to zájem nevlučuje, musíme se vybírat, existují společné prvky mezi těmito aspekty terorismu a dalšími. A myslím, že významné je, že budujeme širší a pružnější rámec na politické úrovni v oblasti represivních složek a také pokud jde o veřejnost, co se týče ochrany společnosti před všemi formami terorismu. Je třeba, aby to byla forma, která by byla důrazná. A není to žádná falešná volba. Aby zareagoval na paní Intveld. Já, bylo by nesprávné dospět k závěru, že reagujeme příliš na hrozbu eh, islamistického terorismu. Je to pocitováno národními vládami, úřady a občany v Evropské unii. Je tu samozřejmě určitá minulost, ne pouze 9. září, ale hrůzy v Londýně a Madridu, které, ke kterým došlo zcela nedávno. a myslím, že pan Ilčev řekl, že cíle islámského terorismu jsou odlišné oproti jiným. Některé aspekty toho terorismu vlastně jej odlišují, pokud jde o charakter aktivit a skutečnost, že ze spravodajských informací od národních úřadů na každodenní bázi víme, že tyto organizace, islamistické organizace, jsou velmi aktivní a mají schopnost Eh, připravovat eh, útoky bez rozdílu, tak jak nám to připomněly události v Londýně a Madridu, kdy dochází k velkým ztrátám na životech. Před několika měsíci došlo k incidentu mezi Amsterdamem a Detroitem, tedy v letadle. A je to skutečná hrozba a bylo by nesprávné podceňovat tuto hrozbu. Avšak je také pravda, jak řekl pan Demera a paní Jiménez, ve Španělsku a Itálii, ve Španělsku a Francii zejména hrozba ety a souvisejících aktivit je viditelnější a zasahuje životy více rodin. A myslím, že v některých zemích Evropy je třeba upřednostňovat eh, činnosti proti těmto skupinám. Co můžeme dělat více v této oblasti? Na globální úrovni v Evropské unii máme možnosti znovu definovat a posílit naše společné úsilí proti terorismu a dalších formách závažné trestné činnosti. Lisabonská smlouva nám k tomu dává prostor. Poprvé nyní máme integrovaný, máme integrovanou jednotnou bezpečnostní strategii a její naplňování právě začalo za španělského předsednictví a nyní začínáme vytvářet mechanismy pro realizaci. Ale vlastně začínáme poprvé integrovat jednotlivé součásti v naší bezpečnostní práci do jednotné strategie. A existují zde v Bruselu i příslušné mechanismy pro realizaci a to je významné a zpátky do stokomského programu. A samozřejmě se to týká také vytváření jednotné odezvy reakce v rámci Evropské unie, kromě reakce na národní úrovni. Reakce na terorismus se soustředuje primárně na národní iniciativy a pokud ne, tak na společné iniciativy v rámci Evropské unie. A proto instituce Evropské unie, které jsou zapoje, zapojeny do tohoto na každodenní úrovni, včetně Europolu, by měly být rozvinutější v budoucnosti, aby poskytovaly konzistentnější tok informací z národní úrovně. Pan Vos a pan Borgesio také naznačili specifické otázky, pokud je o financování terorismu, zda by tu neměl být určitý evropský program. Já myslím, že by to mělo existovat. Je to nedostatek v, Evrop- v reakci Evropské unie na hrozbu terorismu ano, vnitřní bezpečnost. Nemáme eh, tedy kvalitní systém sledování financování terorismu. Nechci přeceňovat tento systém, myslím, že je zvláštní, že se Evropská unie opírá o třetí stranu pro poskytování takových užitečných metod v oblasti boje s kriminalitou. A myslím, že taková iniciativa by měla být eh, podporována a jednal jsem s komisařkou Mamstromovou a s dalšími a jsem přesvědčen, že Europol má možnost přispět k vývoji v tomto směru, zejména díky odbornosti, kterou disponujeme v oblasti protiterorismu, protože již se zabýváme sledováním financování eh, v oblasti obecné trestné činnosti a máme také velmi obsáhlý systém, který se týká ochrany osobních údajů, takže můžeme vytvořit program, který by navodil rovnováhu mezi represivními složkami a s kapacitou sledovat financování terorismu. Je to rámec, který by umožnil maximální ochranu základních práv a svobod. Pan Demera se ptal na budoucí Eh, naplňování nařízení Europolu. To je významný vývoj a týká se to nejen této agentury Evropské unie, ale kolektivní reakce Evropské unie na terorismus. A harmonogram, který je naznačen tedy na rok 2012-2013, je důležitým obdobím pro vývoj naší reakce na terorismus. Je to také významná příležitost abychom ještě dále zdokonali mechanismy demokratické odpovědnosti, které fungují a které se vztahují na Europol zejména. Několik eh, závěrečných poznámek. Baronka Latfordová se ptala na profiling jako efektivní nástroj. Já na to nejsem odborník, ale sledujeme, paní Baronko, že existují příklady profilingu, které jsou používány na národní úrovni. A žádný konzistentní trend v EU neexistuje. A určitě neexistuje konzistentní využívání koordinovaného systému na evropské úrovni. Pokud jde o terorismus, souhlasím s vámi, že je těžké a skutečně nebezpečné vytvářet stereotypy jedinců, ale nicméně je možné zdůrazňovat eh, některé zjevné trendy, které jsou přítomny v terorismu a závažných formách trestné činnosti. V posledních letech jsme byli znepokojeni dopadem navracejících se účastníků džihádu a jejich integrace do společnosti v některých členských státech a souvislost, kterou to má e, s nárůstem teroristické činnosti v těchto zemích. Ale souhlasím s vámi, že každé, každá generalizace, pokud se týká tedy muslimské populace, je kontraproduktivní a nepomáhá ani vyšetřování. Ale obávám se, že vám nemohu poskytnout eh, konkrétnější informace. A snad se mi podařilo se vyrovnat se všemi otázkami. ne tak se k tomu vrátím, ale to je moje prozatímní odpověď. Děkuji, pane Wainwrighte Dva další kolegové chtějí vystoupit. Pan Diaz de Mera. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych tu ještě rád s něčím malým přispěl do naší diskuse po té, co jsem si vyslechl Sofii a po té, co jsem si také vyslechl odpovědi pana ředitele. Uh, Podívejte se na to. Já si myslím, že všichni víme, že džihad má čtyři hlavní cíle. První cíl je získat, modlit se, bojovat a získat fondy. A jaké hlavní cíle má separatistický terorismus. Separatista to, co dělá, je, že unáší, získává, bojuje, získává fondy a kromě toho se plete. No. Aby získal sociální podporu, kterou potřebujeme. Takže to už jsme identifikovali tyto cíle, samozřejmě pod rouškou radikalismu, která neustále více a více získává podporu v Evropě, tak to už máme tedy identifikované tyto způsoby existence těchto organizací. Já si myslím, že z toho důvodu je zásadní zamyslet se nad tím, jakým způsobem bojovat proti těmto organizacím, jakým způsobem se jim postavit, když už víme, jak fungují, jak eh, konají a jaké mají cíle. Protože toto samozřejmě nevychází jen eh, z mé hlavy, to se zakládá na spoustě studií a informací, které máme k dispozici. Velice stručně, paní předsedkyně, jeden návrh. Pokud eh, kladete kritické otázky eh, ohledně boje proti terorismu, způsobu, jak je veden ten boj, jestli je racionální či ne, tak to vlastně znamená, že automaticky eh, v očích některých eh, spochybňujete ten terorismus jako takový. Já si myslím, že to je nesmysl. Jeden jediný teroristický útak může vést k závažným škodám. Možná, že nezemřou lidé, ale destabilizuje se společnost. Takže já v, na, k, v žádném případě nepopírám tu tu hrozbu. Jenom si kladu otázku, zdali ten způsob, jakým vedeme boj proti terorismu, je skutečně racionální. To je něco, co se týká opravdu celé řady rodin a osob napříč Evropskou unii. Ale jak je to vnímáno veřejností? Já myslím, že máte pravdu. Určitě Španělsko je mnohem více zasaženo. Osobně jsou tam ty lidé dáni do zkušeností s, terorismu, s terorismem. Takže to všechno, co říkám, je, e, že si kladu otázku, zdali ty prostředky vydáváme tím nejracionálnějším možným způsobem a nejsem o tom přesvědčená. Myslím si, že ty finanční prostředky, které jsme věnovali v boji proti islámskému terorismu, mi nepřipadají přiměřené e, s hrozbou, Eh, celkovou. Možná, že se mýlím, ale každopádně si myslím, že je to potvrzováno rok po roce znovu a znovu vašimi zprávami. Takže všechno, co chci říct, není to otázka, je to spíš takové prohlášení. Nepodceňuji to hrozbu, ale nemyslím si, že bychom se chovali zcela racionálně v tváří v tvář této hrozbě. Děkuji. Eh, Sofie a na řadě je paní Romero López. Sí. Eh, bueno, Děkuji, abych vám také ráda poděkovala za vaši přítomnost. Eh, já jsem se původně chtěla zeptat jenom na pár vyjasnění k těm informacím, které jste nám eh, poskytl, tak eh, teď docházím k závěru, že možná tady není žádné logické vysvětlení. Nicméně v souvislosti s těmi útoky z roku 2009 vy jste řekl, že bylo 237 separatistických útoků a pouze jeden islamistický. Nicméně v té složce, kterou eh, co se týče tady těch informací, které jste nám eh, dal, tak máme 110 začených islamistů a 413 podezřelých separatistů. Eh, a tady já tedy nerozumím tomu nepoměru. Jak je to možné, že jenom pouze 110 podezřelých eh, islamistů a 413 separatistů? Děkuji. Já si myslím, že logika tkví v skutečnosti v tom smyslu, že teroristické islamistické organizace jsou velice aktivní. Možná, že v roce 2009 došlo pouze k jednomu úspěšnému útoku, ale byla tady velká řada pokusů o útoky a aktivity těchto islamistických teroristických skupin e, představují neustále přítomnou hrozbu. Skutečnost, že E, státní policejní složky úspěšně odvrátily e, tyto útoky, je samozřejmě dobrou zprávou pro společnost. E, skutečnost, že některé tyto úspěšné policejní útok, operace vedly k zatčení a úspěšnému obvinění a usvědčení těch pachatelů je také dobrou zprávou pro společnost. Takže já tady skutečně nevidím nějakou významnou logick, nějaký významný logický zádrhel při prezentaci těch údajů. A k těm ostatním poznámkám bych chtěl říct, že bychom si neměli vybírat, jaká forma terorismu je největší hrozbou. Terorismus sám o sobě je obrovským nebezpečím pro společnost v Evropě a měli bychom jednotně se proti němu postavit, postavit se proti všem jeho formám. Měli bychom to eh, činit eh, v společenství společenství nás všech, které musí být vyjadřováno jako něco jednotného na úrovni vlád, ale také společností. Neříkám, že parlament dělá něco jiného, ale myslím, že mým úkolem dnes zde je poskytnout vyváženou představu, vyváženou, eh, vyvážený obraz eh, terorismu, aniž bych tady eh, uváděl, který je z mého pohledu důležitější než jiný. A co se týče problému terorismu, tak jak se dotýká konkrétně třeba Španělska a Francie, tak dovolte jednu poznámku. Celou řadu let Europol aktivně poskytuje svoji pomoc a dokonce i e, zveřejněním tohoto dokumentu se snažíme zvýraznit skutečnost, že i lidé mimo tyto dva státy by měli být uvědoměni o tom, že e, tato otázka zůstává velkou obavou pro občany Španělska a Francie. A v minulém měsíci došlo k tragické smrti ve Francii jednoho policisty. Je to také spojeno s teroristickou činností, takže Europol si dobře uvědomuje význam e, velice nutné reakce na tyto oblasti a myslím si, že je úkolem i Evropského parlamentu, aby to sdělení bylo tady stále přítomno v tom smyslu, že jsme velmi silní e, v naší reakci na terorismu. A myslím si, že dnešní rozprava je v tomto směru také dobrým příspěvkem a konstruktivně o těch věcech diskutujeme. Dovolte, paní předsedkyně, to, co jste řekl, e, je, že tady existuje celá řada útoků, kterým bylo zabráněno. Ale ve vaší zprávě říkáte, eh, že tady je nějakých 240 eh, eh, útoků, které byly úspěšným způsobem e, zneškodněny nebo které prostě nedopadly. Takže tam u těch útoků, e, které se provedly, e, by neměl figurovat číslo jedna, ale mělo, jich, mělo by jich být, být více. Možná, že bych se tím měl ještě zabývat do větších podrobností. Každopádně to zpravodajské šetření za loňský rok vyplývá z něj, že e, policejní e, orgány napříč Evropou se zabývají každodenně odvracením různých e, pokusů teroristických islamistických skupin. Eh, je to víc než eh, jeden případ ročně. Skutečnost, že eh, nám stát, policejní orgány dodali informaci o, jeden, o jednom potvrzeném útoku, tak to v žádném případě neznamená, že to je celý rozsah teroristické činnosti v Evropě a nebo že tady prostě nedochází k více případům a z bezpečnostních důvodů třeba členské státy chtějí určité informace e, o svých policejních operacích e, e, vyjmout z této zprávy. Takže je tady víc než jeden pokus o útok ze strany islamistických teroristických organizací v Evropě. Pokud to, co jsem tam uvedl, je zavádějící, tak doufám, že teď mé ústní vysvětlení to trochu narovnalo. Děkuji. Jen malinké upřesnění. Sofie velmi často se stává, že statistické údaje započítávají také útoky, kterým jsme se vyhnuli, anebo které byly potlačeny. Takže to si myslím, že eh, je právě to, co vede ke zmatku. To je to stejné u SWIFTu, protože u SWIFTu se započítaly útoky, kterým jsme se vyhnuli a které byly také potlačeny. Takže možná proto tady ta čísla nesedí. Well, uh, thank you, Mr. Děkuji vám, pane Wainwrighte, za vaší prezentaci. Děkuji eh, také jménem eh, ostatních a rovněž chci vyjádřit poděkování kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili rozpravy. Těšíme se na další spolupráci a vaši další přítomnost eh, v našem výboru. Uh, a teď máme před sebou další bod na našem pořadu jednání. Je to bod 19, sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Spravodajkou je paní Veronik Matiu z EPP. Jak všichni víte, naše spravodajka paní Matiu velmi tvrdě pracuje na tom, aby se dospělo k dohodě v prvním čtení e, v této závažné věci. E, došlo k jednání s radou a komisí 13. E, dubna, zúčastnili se také stínoví zpravodajové, ale jelikož ne vši se, všichni se mohli zúčastnit, tak by nám paní Matie chtěla předložit první výsledky tohoto setkání a pak bude tedy následovat 5. května druhé kolo jednání. Nejprve dám tedy slovo paní Matěj a potom před sednictví rady. Doufám, že je zde zastoupeno a připraveno. Komise je zde také, takže myslím, že můžeme se do toho pustit. Paní Matěj, Veroniko, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci připomenout, že tento návrh směrnice eh, tedy předpokládá sjednocený postup vyřizování žádosti o povolení pobytu, eh, což vyústí tedy k jednotnému povolení k pobytu a výkonu práce. Eh, jedná se tedy o občany třetích států, kteří legálně působí, pobývají a pracují na území Evropské unie. A my jsme tedy, jak jste správně řekla, paní předsedkyně, dosti postoupili, protože jsme měli eh, to setkání eh, v rámci trilogu. Eh, stínoví zpravodaji i já osobně si přejeme, aby tento text byl přijat a učiníme proto maximum. Mezi spornými body se několik z nich týká pole působnosti. Výbor LIBE se, se zabývá polem působnosti a Eh, pak je tady ještě otázka práv pro eh, osoby z třetích eh, zemí. Co se týče pola působnosti, tak tady jde o sezónní pracovníky a komise se e, zavázala k tomu, že svůj návrh předloží v co nejkratší době a já požádám o prohlášení na plenárce. E, otázka uprchlíků a žadatelů o azyl se vztahují ke směrnicím, které obsahují taková štědřejší ustanovení a ochranářtější ustanovení. V tomto směru nás komise ujistila o zárukách během eh, našich jednání a já chci říct dvě věci. Dnes odpoledne dojde ke schůzce se stínovými zpravodaji. Za druhé chci ještě říct, že pokud rozšíříme, pokud eh, budeme chtít příliš rozšířit pole působnosti tohoto návrhu, návrhu směrnice, eh, tak eh, půjdeme rovnou eh, směrem ke katastrofě znova a nepodaří se nám získat schodu v prvním čtení. Jak dobře víte, tento návrh směrnice byl předložen již v roce 2001, pak v roce 2005 a ke schodě jsme zatím nikdy nedospěli. Takže moje stanovisko je následující a je to také stanovisko řady dalších kolegů. Byli bychom raději, kdybychom přispěli k při k přijetí z textu ad minima, který může být následně novelizován, než abychom hned z kraje chtěli vyjednat e, nějaké velké pole působnosti nebo snažit se o to. A také ve výboru e, pro zaměstnanost, tam se o tom bude hlasovat e, dnes v 11 hodin, ale jít cestou maximalistického textu by bylo jít rovnou k záhubě. Takže já jsem se snažila o určitý počet záruk, co se týče transparentnosti a přístupu k informacím a také otázka eh, předkládání žádostí o azyl, na základě které budou zkoumány na základě transparentních a objektivních kritérií. Budeme mít ve tři hodiny setkání se stínovými zpravodaji. Doufám, že se eh, nad těmito kompromisními návrhy shodneme Příští středu bude jednání v trilogu, já vás budu i nadále informovat a každopádně věřím stále, že dojdeme k odsouhlasení textu v prvním čtení. Děkuji. Mezitím zástupci předsednictví dorazil pan Valentín Duares a potom požádám stínové o vystoupení. Pane, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Přál bych si jménem španělského předsednictví rady vyjádřit poděkování zpravodajce paní Matěj za způsob spolupráce s radou. Pro nás je to příklad transparentnosti, odborné důslednosti a jsme přesvědčeni, že se nám podaří zdokonalit text, ke kterému dospějeme. Jedním ze zájmů tohoto výboru a zastoupených frakcí je omezit pole působnosti této směrnice. A jak řekla zpravodajka, vzhledem k tomu, že se jedná o směrnici, která představuje právní rámec, tak vše musí být dobře podloženo mohu sdělit výboru, že v článku 3.2, kde je tedy vyloučení způsobnosti, a to odpovídá technickým důvodům a jsem přesvědčen, že komise bude moci eh, podpořit to, co vám říkám. Přesněji, pokud jde o sezónní dělníky, tak myslím, že už jsem sdělil vašemu výboru, že důvod, proč jsou vyloučeny z původního textu komise, že tyto důvody je třeba vzít v úvahu. A to z toho důvodu, že tady máme text návrhu směrnice, o kterém se bude velmi brzy hovořit a která se bude zabývat regulací pouze tohoto způsobu nasmlouvané práce. To znamená, že budeme mít specifickou směrnici, která se bude zabývat pouze touto záležitostí. To je směrnice, která také vyplývá ze stokholmského programu. E, můžete ji najít také v akčním e, programu stokholmského programu, o kterém hovořila paní Malstrom i paní e, Reding minulý týden na Radě ministrů pro vnitřní záležitosti. To znamená, že co se týče rady, tak si myslím, že ta informovanost je víc než velká a komise také zcela jasně vyjádřila svůj názor, že s touto směrnicí souhlasí a že se o ní za pár měsících bude hovořit. Já vás mohu ujistit, že pokud by Evropský parlament chtěl další záruky, tak uh, Eh, rada je připravená vám tyto záruky dát, protože celá tato záležitost je opravdu v našem zájmu. My mm, chceme tuto směrnici a pokud chcete, tak eh, samozřejmě s Evropským parlamentem budeme dále hovořit o této specifické kategorii sezónních pracovníků. To je samozřejmě bez problému a ještě jednu věc. My samozřejmě očekáváme s napětím, jak dopadne hlasování ve výboru pro zaměstnanost, protože tam několik článků, které považujeme za celé zásadní a ve chvíli, kdy už budeme znát výsledky hlasování z obou výborů, tak si myslím, že budeme moci začít s daleko konkrétnější a detailnější rozpravou. Thank you. Děkuji paní Blinkevičute. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za spolupráci. Skutečně jsme se sešli se zpravodajkou a stínovými zpravodaji a jednali jsme o našich připomínkách. Já bych vám chtěla předložit eh, stanovisko, pokud jde o omezení působnosti tohoto materiálu. Všichni víme, že nemáme dokument, který by byl použitelný na evropské úrovni a který by upravoval práci sezónních dělníků. Návrh byl po leta projednáván, to všechno víme. A já věřím, že tento návrh eh, se konečně dostane do parlamentu ne na jaře, tak alespoň v létě. Protože samozřejmě výlečně činí sezónní pracovníci působí v tomto období. A víme, že tito pracovníci pracují v Evropské unii, platí daně a pokud eh, žádný právní akt neupraví jejich postavení, tak se mohou stát obětí diskriminace. A cizí sezónní dělníci eh, přispívají našemu hospodářství, platí sociální pojištění, platí daně. A bylo by nesprávné na ně nevztahovat eh, příslušné předpisy, měly by disponovat eh, veškerými právy, včetně práva na odborovou organizovanost. Proto bych vás chtěla požádat, abyste eh, zvážili možnost marginalizace sezónních dělníků, pokud nebudou patřit do působnosti této směrnice. Bylo by velmi pozitivní, kdyby se nám podařilo tento návrh schválit během prvního čtení. A dojde k další schůdce od pana a pokusíme se o konsenzus, ale chci varovat před eh, zdržovací taktikou. Potřebujeme dokument, který by to upravoval a naši práci to tedy značně stěžuje. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu být poměrně stručná. Pro mě je to nové téma. Předchozí stínová zpravodajka eh, nás opouští. Já jsem byla jmenována před pár dny a prostě všechny ty věci kolem tohoto tématu nemám ještě zpracované. Ale zatím mohu říct, že souhlasím s přístupem zpravodajky a i nadále budeme podporovat. Myslím si, že ty argumenty nejsou nerozumné. Někdy zase, když je ta dohoda téměř na dosah, tak to asi není příležitost, kterou bychom měli eh, nechat proklouznout mezi prsty, ale zároveň, eh, jak tady bylo také řečeno, nezapomínejme, že se můžeme tou věcí zabývat znovu v budoucnosti a snažit se eh, ty věci ještě dále upravit. Celá tato oblast migrace a azylu je svízelná, obtížná, ale souhlasím s tím obecným přístupem a odpovědně se k tomu ještě vrátíme. Děkuji, paní Lambert. Děkuji, já se omlouvám, že jsem přišla pozdě ale jak vždycky člověk běhá mezi dvěma výbory. My za 20 minut budeme ve výboru pro zaměstnanost hlasovat, takže eh, k této otázce Rada, tak jak jsme se dozvěděli, je toho názoru, že tady je určité napětí mezi polem působnosti a právy a z nějakého důvodu tady nemůžeme mít maximální pole působnosti a e, maximální objem lidských práv, což je zajímavá vyjednávací e, pozice. Každopádně jako parlament e, doufám, že i my budeme mít svou vlastní vyjednávací strategii a jenom věřím, že nebudeme, nepůjdeme cestou toho úplně nejmenšího nejmenšího společného jmenovatele. Je důležité pro toto téma, abychom eh, k tomu připojili nějakou evropskou přidanou hodnotu. Zatím si trochu eh, dělám hlavu s tím, že se příliš omezujeme na to, co chtějí členské státy, jak v oblasti lidských práv, eh, kde chtějí věci výrazně změnit pro určité kategorie pracovníků a také chtějí eh, dost eh, regulovat eh, kritéria pro žadatele o povolení. Takže já doufám, že se Eh, budeme moci dostat do situaci, kdy to bude důležité pro zaměstnavatele, zaměstnance mimo Unii i uvnitř Unie. Nezapomínejme na malé a střední podniky, které vždy upozorňují na následující věc. Pro velké firmy je dost eh, jednoduché si prostě eh, poradit. Mají velká oddělení pro lidské zdroje, kde mohou všechny ty formality pro občany střední třetích zemí jednodušeji e, vyřešit, zatímco malé a střední podniky mají s tím nákladem byrokratickou zátěží větší problém. Takže na to nezapomínejme. Myslím si, že to bude velice důležité, aby to celé začalo fungovat pro dobro jednotlivců a pro e, zaměstnavatelů, pro které, pro které tyto lidi Eh, vlastně přicház, pro které tyto lidé přicházejí. Děkuji a teď se zeptám komise, zdali si chce vzít slovo. Ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, jenom velice stručně eh, k otázce pole působnosti. Vzpomeňme si na eh, filozofii původního návrhu. My jsme vždycky říkali, že ti, kteří jsou vyčleněni, jsou buď již pokryti některými eh, pravidly a regulacemi jinde, například eh, eh, prchlíci, a nebo budou se na ně vztahovat pravidla později. A to mám na mysli právě ty sezónní pracovníky. Takže chci potvrdit to, co řekla předsednictví rady, v tom smyslu, že tady existují dva dokumenty komise, ve kterých byl potvrzen náš úmysl ještě předložit návrh k sezónním pracovníkům v průběhu roku 2010. Jednak je to pracovní program komise na tento rok a za druhé je to akční plán komise k Stockholmskému programu. Tam je to řečeno velice explicitně, takže sezónní pracovníci jako takoví spadají do kategorie, která bude regulovaná, budou regulováni tedy ve světle původního návrhu, nebudou předmětem tohoto textu této směrnice, takže to jsem chtěla v tuto chvíli doplnit. Děkuji. A teď bych ráda dala slovo paní Matiu, naší zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já v podstatě už nemám co dalšího upřesnit či dodat co se týče sezónních pracovníků, tak jsou věci jasně řečeny a já jsem ve svém úvodním slovu eh, řekla jasně, že budu chtít prohlášení na plenárním zasedání v tomto smyslu, aby nám to opravdu bylo stvrzeno i tam. A pak tedy očekávám dnešní odpolední jednání s našimi stínovými zpravodaji a také další trilog. Děkuji. Dobře. Vážené kolegyně, vážení kolegové, takže tento bod na pořadu jednání jsme ukončili. Zbývá nám trochu času do 11. hodiny. Budu vám muset teď vyhlásit přestávku, protože v 11 hodin dojde ke společnému zasedání se společným s, s podvýborem pro lidská práva a setkáme se s Antonio Gutierrem, Gutierrezem, eh, vysokým představitelem vysokým komisařem OSN pro uprchlíky. Takže v 11 hodin opět zde. let's, <clears throat> let's reopen our uh, meeting. Uh, this meet... Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je společná schůze našeho výboru s výborem, pod výborem pro lidská práva a výborem pro rozvoj. Budeme spolu eh, předsedat s paní Hauptalou a s paní Žoli eh, z výboru DV ale ta bohužel nemohla, nemohla přijít. Paní Hautala eh, teď ve výboru AFET se účastní hlasování ke své zprávě, ale připojí se k nám co nejdříve. Takže já bych tady ráda vyjádřila naší radost z přítomnosti Antonia Gutiereše, vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Jsem ráda, že jste přijal eh, naše pozvání, pane eh, vysoký komisaři, a dovolte, abych vám eh, poblahopřála k vašemu znovuzvolení, ke kterému došlo minulý týden 22. dubna kdy se hlasovalo o vašem obnoveném mandátu pro dalších pět let. Myslím si, že vaše znovozvolení je známkou toho, že kvalita vašeho vedení e, této oblasti na úrovni OSN e, došla e, uznání a my se těšíme v Evropském parlamentu, že budeme pokračovat v konstruktivním dialogu jak s vámi osobně, tak s organizací, kterou vedete. A zároveň bych chtěla říct, že jsme velice, velice eh, vděční eh, za eh, velmi vzácný příspěvek přispívání vašeho, vaší organizace pro, při řešení všech problémů spojených s otázkami uprchlictví. Jak tedy teď naložíme s tím časem, který máme k dispozici? Tu hodinu a půl bych navrhla, abychom pojali následovně. Nejprve si vyslechneme příspěvek vysokého komisaře a následně bychom mohli dát slovo jednotlivým vystoupením, až paní Hautala dorazí. Aha, vy už jste zde. So if you agree... Takže pokud souhlasíte, tak eh, eh, vám předám předsednické žezlo po příspěvku pana eh, Gutierrese a můžete řídit jednání během diskuze. Takže, pane Gutierese ráda bych vám teď dala slovo, abyste se mohl vyslovit k politice asilové a říct eh, nám, jaký je váš pohled na věc. A kolegyně a kolegové pak mohou položit otázky. Pane Gutierrezi, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Je pro mě skutečně velkou radostí, že Eh, mohu být v budově Evropského parlamentu. Nikdy jsem nebyl euro, europoslancem, ale byl jsem poslancem doma u nás přes 25 let, takže jsem byl vždy v parlamentním životě velmi přítomen a jsem rád, že tady mohu být. Vím, že v tomto parlamentu se otázka azylové politiky, ochrany žadatelů o azyl, ochrany oprchlíků vždy řešila velice seriózně a jsem rád, že tady s vámi o tom mohu dnes hovořit. Pokud bych měl eh, říct pár slov o eh, trendech v oblasti uprchlictví v Evropě, ve světě, eh, tak dovolte, abych to pak ještě doplnil pár poznámkami do budoucna. Když se podíváme na dnešní svět, tak počet uprchlíků a dalších Eh, násilně vyhnaných eh, je relativně v posledních dvou, třech letech stabilní. Máme asi 60 milionů eh, uprchlíků, 27 milionů vnitřně vyhnaných uvnitř svých států z důvodu konfliktu. A počet žadatelů o azyl se také udržuje na stabilní e, úrovni zhruba čtvrt milionu e, v posledních dvou letech na území Evropy. Tato stabilita prokazuje na jedné straně tu úpornost konfliktů a na druhé straně obtížnost při hledání řešení. My eh, jsme vykonali v minulosti, v nedávné minulosti významné eh, kroky, abychom zajistili eh, přesazení uprchlíků, e, ten počet se zdvojnásobil v posledních letech a také místní integrace e, se posunula. E, Tanzánská, tanzánijská národnost je, či státní příslušnost je teď možná pro 65 tisíc Burundianů. Tanzánie v tomto učinila velký významný pokrok Ti lidé teď mají e, určitá práva, mají statut, ale co se týče e, dobrovolné repatriace, e, tak tam bohužel tam došlo k posunu směrem dolů. O polovinu snížený počet těchto případů oproti roku 2008 v loňském roce zhruba 400 tisíc osob se mohlo eh, důstojně navrátit domů. Je to jednak vzhledem k úpornosti konfliktů, jednak eh, vzhledem k tomu, že eh, určité oblasti, které se měly stabilizovat, tak se naopak destabilizovaly či zůstaly destabilizovány na stejné úrovni. Vidíme tedy Afghánistán, vidíme Sudán a další oblasti tohoto typu. Pokud bychom se podívali na e, operace, ve kterých jsme zapojeni, tak e, tady můžeme vnímat dvě skupiny, dvě kategorie situací. Nejprve je to taková, takový oblouk krize, e, ve, který, ve kterém přichází, kterého přechází dva třetiny uprchlíků, začíná v Asii a dostává se až k dolnímu cípu Afriky, Eh, je to také Blízký východ, Palestina, a tam e, vlastně také působí UNRA, potom je to Sudán, Čad, pak je to somalská situace. Dvě třetiny světových uprchlíků přicházejí z těchto zemí, e, z této části světa. A ty situace se čím dál tím více propojují a všechny se spojují e, s situací globální bezpečnosti. Určitě mají svou humanitární dimenzi, ale týkají se globální bezpečnosti. Hodně lidí se do domnívá, že teroristické hrozby e, jsou spojeny s touto situací a do značné míry e, se dá říct, že e, tyto skupiny jsou v tom centru komplexních vztahů mezi západním světem a světem muslimským a celá světová komunita se musí samozřejmě podílet na řešení této významné situace. Pak jsou tady další krizové oblasti ve světě. Demokratická republika Kongo je v přímém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 ale to se jedná o e, jinou situaci, o izolované krize s nějakou místní či regionální dimenzí. Některé jsou velmi vážné, ale e, nespojujeme je s globálními obavami o bezpečnost. A z tohoto důvodu na ně tak trochu také zapomínáme. Z tohoto důvodu e, také je čím dál tím obtížnější mezinárodní společenství zapojit do řešení jak humanitární, tak další situace v těchto zemích, jako například Středoafrická republika, o které většina e, občanů, e, obyvatel tohoto světa téměř neví, neví o tom, že se tam odehrávají velmi dramatické situace. Takže kontext e, stability, co se týče počtu násilně přestěhovaných, vytlačených, ale také v kontextu, kontextu krizí, které nejsou řešeny, anebo e, v kontextu krizí, o kterých se domníváme, že vyřešeny jsou, ale kde se znovu objevují poměrně dramatické problémy destabilizace nebez, e, ne, a nedostatku bezpečnosti. V tomto kontextu Eh, azylový systém eh, Evropské unie je velmi významný a to hned ze dvou důvodů. Za prvé, eh, Evropa byla vždy útočištěm těch, kteří žádali o azyl a také proto, že slouží jako příklad. Nedávno jsem diskutoval s jedním premiérem jeho azijské zemi a šlo tedy o e, vytlačování e, osob ze sousedních států zpátky do těchto států a e, já, když jsme o tom diskutovali, tak on říkal, proč mě to vyčítáte, Evropané dělají to samé. A proto o tom hovořím, abych ukázal, jak důležitý je příklad Evropy. Svět hledí na Evropu, co se týče i těchto záležitostí asilových žádostí a e, je e, i nadále příkladem. V tomto kontextu tak e, náš nejsilnější aspekt spolupráce s evropskými institucemi a především s Evropskou komisí je mnohočetný. Včera jsme se setkali v několika jednáních s pracovníky komise. Velmi silně, velmi pozitivně spolupracujeme. Hlavně nám jde o to, že v oblasti, ve které se lidé pohybují svobodně z jedné země do druhé, jako portugalský občan mohu cestovat třeba do Berlína, aniž bych ukázal pas, aniž bych měnil e, peníze, tak v této oblasti e, přitom ještě zůstávají poměrně odlišné azylové režimy od země k země a e, ten, kdo žádá o azyl, například z Afganistánu, Somálska a tak dále, může e, v 98% případů být odmítnut a v jedné zemi a v jiné zemi e, v Evropské unie může uspět ze 60-80%, buď jako žadatel o azyl nebo jako E, cíl jiného typu ochrany. Takže takováto, takovýto jednotný prostor s mozaikou různých asilových e, systémů, e, to je velice nefunkční záležitost, velký problém, velký problém i pro Unii, protože se tady objevují různé sekundární formy pohybu a je obrovsky obtížné řídit ten tok uprchlíků a žadatelů o azyl. Takže my věříme, a velmi v těch pět návrhů, eh, pozměňovacích návrhů směrnice, E, jedná se o Eurodac a Dublinskou umluvu, co se týče přijímání, zpracování a postupu. myslíme, že tyto pozměňovací návrhy opravdu představují výrazný pozitivní krok kupředu směrem k vytvoření evropského asilového systému a my si velmi dobře uvědomujeme, že je dost obtížné tyto pozměňovací návrhy prosadit a že některé členské státy v tomto směru e, dost odolávají tomu e, to tlaku. Eh, možná, že tady jsou určité detaily, ve kterých nemusíme spolu naprosto souhlasit, ale opakuji, je to významný krok ku předu směrem ke konzistentnosti a k vytvoření jednotného evropského systému. Máme také rostoucí spolupráci s Frontexem a myslím, že je velmi důležité, aby v našich diskuzích s institucemi a s Evropským parlamentem jsme si uvědomili, že vždy vycházíme ze stejné eh, premisy. Evropské státy mají právo na to se eh, eh, dopracovat své vlastní migrační politiky, chránit své vnější hranice a tady samozřejmě můžeme vstoupit do diskuze o migraci v Evropě, ale to je teď mimo můj mandát. Je třeba uznávat tato práva. Nicméně při řízení situace eh, na hranicích, při zprávě té migrační politiky, státy musí i nadále poskytovat ochranu lidem, kteří potřebují mezinárodní právní ochranu a musí se k tomu zavázat. Ten e, systém ochrany hranic musí být účinný, ale musí zároveň zajišťovat ochranu. To je velice důležité, protože ty trendy pohybu lidí ukazují, že tady začínají dominovat e, překupníci, e, pašeráci a obchodníci s E, lidmi, takže tady je třeba si uvědomit, že řada lidí nemá na vybranou, než využít jednu z těchto e, nezákonných sítí a tím se dostává do velice e, zranitelné pozice. Toto jsou všechno věci, které můžeme než odsoudit ale obchodování s lidmi je to úplně nejhorší, co se může dnes dít. To je ten nejhorší zločin eh, současnosti. Děti a ženy jsou obchodovány za účelem sexuálního eh, vykořišťování a neschopnost světové komunity, nedostatek investování do této oblasti je alarmující, když to srovnáme s eh, investicemi do boje proti jiným formám trestné činnosti oblasti. Musíme být učení, musíme účinně potírat zločince, ale zároveň musíme efektivně chránit oběti. A to je něco, co musí být opravdu v samém středu evropské politiky vzhledem k ochraně e, uprchlíků v dnešním světě. Takže náš největší e, starost, náš největší zájem je vytvořit skutečně evropský asilový systém. A e, opravdu s obavami vnímáme, že tady dochází k určité konfuzi mezi přistěhovalci a hledači o azyl, že tady e, jsou určité obavy z bezpečnosti, že tady média e, se vyvinula a že v některých e, xenofobních obla- společenstvích dochází k určitým manifestacím těchto postojů a že to tedy představuje poměrně značnou hrozbu tváří v tvář účinnosti azylového systému a je to zdroj velkých obav na naší straně. Dovolte teď pár slov o naší organizaci o úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN. Pracujeme ve velice eh, komplikované eh, globální situaci a i v ní se snažíme pracovat více a lépe, ale opravdu nejsme schopni udělat úplně všechno, alespoň to mám eh, na paměti, tváří v tvář té populaci, o kterou se máme starat. Procházíme zásadní reformou a Euh, pro nás, musím říct, komise a členské státy představují zhruba 40 eh, finanční podpory. Eh, komise je druhým největším dárcem. Je to velmi zásadní příspěvek, je to velice relevantní, především eh, pro ty v parlamentu, kteří mají přímou odpovědnost, co se týče zprávy evropského rozpočtu. Je velice důležité um, prostě mít schopnost skládat účty. Nám také jde o to, aby ta podpora, kterou dostáváme, se dostávala víc a víc k lidem, e, které, e, o které máme pečovat a méně a méně e, na pokrytí potřeb organizace. My samozřejmě rozšiřujeme naše činnosti vůči uprchlíkům, ale také se víc a víc zabýváme eh, lidmi, kteří jsou násilně vystěhováni ze svých domovů v rámci své země. A v této souvislosti musím říct, že se nám podařilo eh, zvýšit o 50 naše aktivity. 1,2 eh, miliardy dolarů, 1,8 miliardy dolarů. To druhé číslo odpovídá naší situaci, to první situaci před před čtyřmi lety a také jsme snížili počet zaměstnanců, eh, bylo to 14 eh, eh, nákladů v roce 2006 a teď je to 9 nákladů. To znamená, vidíte, že čím dál tím více zdrojů se přesunuje přímo na operace. V tomto směru chceme i takto nadále se pohybovat a investujeme teď do dvou hlavních oblastí, především reakce na naléhavé situace a schopnost dodávat ochranu v těchto naléhavých naléhavých situací a za druhé také e, poskytovat ochranu při e, té e, při těch smíšených pohybech populace. Čím dál tím víc Eh, uprchlíků se dostává do měst, méně a méně do táborů a uprchlíci eh, ve slamech třeba v Nairobi či Johannesburgu či Káhery představují mnohem větší eh, problém, protože tam se mnohem hůř poskytuje ta pomoc než v nějakém uprchlickém táboře, i když tam to také není růžové. A také se snažíme o to, abychom byli schopni Eh, vyrovnat se s těmi nedostatky, které ještě pociťujeme eh, při řešení případů lidí, eh, kteří jsou vysílení ze svých obydlí. Pokud jste uprchlíkem v cizině, tak jste již chráněn podle mezinárodního práva institucemi těmi této země a OSN a jeho orgány se také o vás případně mohou starat. Nicméně pokud se nacházíte Eh, uvnitř hranic svého státu, tak jste vydáni na pospa své vládě a eh, ta vláda někdy je spíš důvodem eh, té situace, v které jste, než součástí řešení. A teď ty velké výzvy, trendy, které máme. Nejprve se zmenšuje humanitární prostor, je čím dál tím větší problém poskytovat pomoc a ochranu v některých oblastech světa vzhledem k nebezpečí. Za šest měsíců v loňském roce byli tři lidé v Pakistánu, naši lidé zabiti. Dovedete si představit, jaký to má důsledek pro naší organizace. A to všechno platí také pro další humanitární organizace. Nedostatek bezpečnosti je jeden z faktorů. Druhý faktor jsou eh, činnosti vlády. Viděli jsme to v Darfuru a jinde vlády omezují omezují přístup humanitární pomoci k těm cílovým skupinám. A za třetí je tady problém v tom, že je těžko špatně, někdy eh, rozlišovat mezi vojenským zapojením a humanitárním zapojením. Eh, pro udržitele eh, míru, takzvané peacekeeping forces, je to někdy velmi, velmi obtížné se orientovat v takové situaci. Eh, někdy je ten mandát velmi komplexní. Eh, někdy eh, se jedna, někdy má jedna strana vlastně hlídat civilisty a zároveň podkor, podporovat tu progresivní část armády. To byla situace v Kongu. Tak si dovedete představit, jak to bylo velice komplikované a pro obyvatele nějaké Eh, vesnice je opravdu velmi těžké rozlišovat mezi tou částí OSN, která zajišťuje peacekeeping a tou eh, částí, která zajišťuje, dejme tomu, humanitární pomoc. Takže i tyto ohledy zmenšují humanitární prostor a zároveň také humanitární pracovníci jsou méně a méně respektováni, stávají se i cílem, i když se snaží maximálně objektivně, maximálně nestraně postupovat. Druhá velká obava, kterou máme, je skutečnost, že agenda humanitární mezinárodní pomoci ztrácí sílu oproti e, agendě nacionalistických e, snah. Já jsem přesvědčen, že dnes zapojení mezinárodního společenství, které bylo možné e, ve východním Timoru přispět k řešení, by se nedalo v současných podmínkách dohromady. To je možná extrémní případ, ale v celé řadě dalších dimenzí vidíme, že agenda e, lidských práv e, ztrácí na prostoru oproti agendě nacionalistické. To je velmi zarážející a pro ty poslance, kteří mají na starosti otázky rozvoje, tak eh, tady musím upozornit eh, na velké problémy udržitelnosti eh, té humanitární pomoci. Ta musí být podpořena rozvojem a tady se neposunujeme kupředu, protože země nemají to vedení, které by mělo mít, ale také mezinárodní společenství nefunguje vždy zcela efektivně. A ještě pár poznámek do budoucna. Jsme tady svědky nových eh, trendů u násilného přesídlování. Eh, jistě jsou tady stále stejné případy persekuce. Čím dál tím více lidí eh, se ale posunuje po světě ne proto, že by byli typickými, typickými ekonomickými migranty, ale z celé řady dalších důvodů. Pokud se teď díváme na ty hlavní trendy, růst obyvatel, urbanizace, v roce 2050 eh, 70 obyvatel na celém světě bude žít v městech. Klimatické změny a všechny důsledky těchto změn. A to se promítá do celé eh, řady eh, forem nestability. Nedostatek potravin, nedostatek pitné vody, pohyby eh, lidí. Pokud se podíváme na všechny tyto megatrendy, eh, tak se stále více a více propojují. Svět se zmenšuje. Teď už jsou tady fyzické zábrany rozvoje. A tyto věci se nejenom čím dál tím více propojují, eh, ale jsou také spojeny s globální otázkou bezpečnosti a míru. A mezinárodní společenství nemá jasnou strategii. My tady děláme různé summity, summity k klimatickým změnám, k eh, otázce populace. Miliardy jsou slibovány, ale není tedy žádný globální přístup eh, tváří v tvář situaci, kdy se všechny ty eh, trendy spojují a stávají se klíčovým faktorem pro násilné přesidlování lidí. A pak je tady úmluva z roku 54, eh, kdybychom ji teď měnili, tak bychom vyšli s horším dokumentem, podobně jako s Všeobecnou umluvou o lidských právech. Kdyby měla vzniknout dnes, by vzniklo by něco horšího, než co máme, ale každopádně mezinárodní společenství se musí s tímto problémem vypořádat, musí přemýšlet o důsledcích a důsledcích pro lidská práva. Jak e, zajistit ochranu? My nechceme rozšiřovat náš mandát, ale chceme být katalyzátory této rozpravy. V příštím roce e, bude 60. E, výročí úmluvy o lidských právech a e, my si myslíme, že to je dobrá příležitost pro to, abychom se stali katalyzátory velké mezinárodní rozpravy. Doufáme, že v ní Evropa bude hrát klíčovou roli a že bude Evropa hrát klíčovou roli při vytváření reakce globální komunity na tyto megatrendy e, které vytvářejí čím dál komplexnější e, prostředí. Yes, Děkuji, pane Gutereši. To je nesmírně zajímavé, významné a také smutné, to, co jste nám sdělil. A právě to důvod, proč bychom se měli těmito otázkami a trendy zabývat. Já předám eh, předsednictví tohoto jednání paní Hautala. Máme tu několik řečníků na seznamu řečníků, takže paní hotela, prosím. Děkuji jménem podvýboru pro lidská práva. Vás chci velmi vřele přivítat v parlamentu a chci poděkovat výboru Libe, že uspořádal toto společné jednání, kde je také výbor pro rozvoj. A vidíte, že se snažíme čelit těmto provázaným fyzickým mezím, o kterých jste hovořil ve, své, ve svém skvělém úvodu. A mohu vás ujistit, že v podvýboru pro lidská práva, kde se zabýváme vnějšími vztahy, tak máme stále větší zájem o provázanost mezi vnitřními a externími aspekty lidských práv a politiky pro uprchlíky. A jsem si jist, že budeme úzce spolupracovat, pokud je o obchodování s lidmi, o tom jste hovořil jako o zločinu proti lidskosti. Nebudu protahovat toto jednání dalšími poznámkami k tomu, co jste řekl, ale chci vyzvat eh, pří, eh, přítomné poslance a poslankyně, aby se projevili nejdříve paní Alfano. Omezíme řečnickou dobu, paní Gál. Tedy dvě minuty bude naše doporučení, paní Alfano. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také ráda přivítala pana vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Já jsem velmi ráda, že je tady s námi. Já bych tady ráda zmínila několik otázek. Také mám několik připomínek. V září jsme se bavili o repatriacích také si vzpomínáme, co se stalo 29. Eh, srpna. Hovoříme o 75 uprchlících, kteří byli přesídleni eh, nebo repatriováni, aniž by se jich kdo dotázal, zdali chtějí požádat o azyl či ne. Musíme brát také na zřetel, že například například s Rakusy, tady se předpokládalo nebo počítalo s tím, že dojde k obvinění z toho důvodu, že došlo k této eh, ilegální repatriaci. Eh, tyto občané byli repatriovaní na základě jedné smlouvy, která byla podepsána mezi Itálií a Libí. Libí, která ani nera, eh, neratifikovala umluvu o lidských právech došlo k rozhovorům eh, s libýskými představiteli a snažíme se dojít nějaké rámcové dohodě a to stejné, eh, o to stejné se snažíme i s Pakistánem, i když Pakistán také nepodepsal ženevskou úmluvu. Chci se zeptat, nebudeme moci například podepisovat smlouvy nebo dohody. Já jsem se eh, sama ptala předsedy rady, zdali by nám mohl říct něco tedy o těch dohodách nebo smlouvách, které by mohly být eh, podepsány eh, se, se státy, které naratifikovaly úmluvu. Vždycky, když jsme se na to ptali, vždycky, jsme, když jsme se ptali, jak bychom mohli změnit tento právní rámec, tak eh, nikdo neodpovídal. A minulý minulý měsíc paní Moldíny, kterou já považuji za neuvěřitelnou osobu, tak paní Moldíny eh, hovořila o tom, co se děje například v libyských vězeních, o tom, co se děje s uprchlíky, eh, o tom, co se děje v těchto vězeních s lidmi, kteří se snaží utíkat od diktátorských režimů a tak dále. Eh, paní Morgini připomněla, že velmi často dochází k tomu, že těmto lidem je zakázán eh, přístup k informacím a že nesmí komunikovat ani s úředníky a advokáty. Myslíte si, že Evropská unie by měla dále se snažit prosazovat dohody s těmito státy, které nikdy neratifikovaly úmluvu? Myslíte si, že to má smysl? Vy jste také zmínil zločin otroctví. Dnes ráno jsme se o tom bavili a já si myslím, že to je zcela zásadní aspekt a já bych rád věděla, co vy si myslíte o těchto možných rámcových dohodách, o kterých se vyjednává. Ale zatím nemáme vůbec vůbec žádné informace, nevíme vůbec nic, nevíme, co se odehrává v rámci těchto vyjednávání. Děkuji, paní Alfano. Další je pan Kulio. Navrhuji, abychom vyslechli tři otázky a potom dali možnost vysokému komisaři, aby zareagoval. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych vás rád přivítal v našem výboru. Vítám tedy tady Vysokého komisaře OSN. Já jsem byl poslancem ve stejné době, kdy i pan Guterres byl poslancem a byli jsme v opozici. Ale je pravda, že pan Guterres je opravdu velmi dobrým vysokým komisařem a velmi dobrým reprezentantem OSN, organizace, která je velmi důležitá. A já vím, že on svou funkci vy, mm, dělá velmi, velmi dobře, vykonávají skvěle. Je pravda, že nicméně musí čelit mnohým eh, kritikám. Zpráva z 25. března hovoří o některých slabostech Evropské unie a vy jste o tom hovořil i dnes a vy víte, že Evropská, eh, Evropský parlament si je toho vědom. My víme, že v azylové politice se toho musí ještě hodně změnit. Eh, vy víte, že komise také zastává stejný názor názor, ale víte, že v opozici máme spoustu členských států. My jsme v našem výboru hlasovali, hlasovali o mandátu pro vyjednávání eh, pro pana Tavarese z GUE, který má velmi důležitou zprávu, která se týká právě přerozdělování eh, uprchlíků a toto hlasování bylo zcela zásadní, protože při vyjednávání s radou eh, docházíme k tomu, že čelíme kritice členských států. To znamená, že komise s námi souhlasí, rada ano, ale členské státy ne vždy a eh, to vyjednávání tedy ani s radou není vždy úplně procházka růžovým sadem. To znamená, my víme, že to je téma, které musíme podporovat dnes jenom z morálního eh, hlediska, protože my moc dobře víme, jaké máme zodpovědnosti, protože ve zprávě od pana Tavery se víme, že Evropská unie neučinila ještě nějaké obrovitánské věci, eh, které by nás eh, posunuly vpřed. Hovoří se o 40 z rozpočtu eh, eh, UNHCR pochází z Evropské unie, ale já nevím, jak přesné to číslo je, jakým způsobem přispíváme my k vašemu rozpočtu. Ale my samozřejmě jsme si vědomi naší zodpovědnosti. Ale jelikož jste tu s námi, tak já využiju tu situaci a zeptám se, zdali máte nějaké jasné poslání, nějakou jasnou zprávu, kterou byste v tuto chvíli eh, chtěl dát eh, vašim nebo našim poslancům. Pan Demera. Děkuji. Paní předsedkyně, já se připojuji eh, ke Carlosovi. Já také gratuluji panu Guterresovi za jeho práci, za jeho zprávu, projev a také za jeho závazek a zodpovědnost, kterou převzal. V naší komisi nebo v našem výboru jsme si neustále více vědomi těch názorových eh, rozdílů. Eh, víme také, v jaké situaci se nacházejí různé osoby, uprchlíci, žadatelé o azyl a tak tak dále. My nicméně jsme opravdu pokročili v tématu azylové politiky. Samozřejmě, že bychom potřebovali společnou eh, politiku a my se opravdu o to snažíme. Už máme také naši první kancelář na Maltě a také jsme eh, pozvali vás. Vy jste tu, protože samozřejmě nemůžeme hovořit o evropské azylové politice, aniž bychom spolupracovali s UNHCR, protože UNHCR hraje zcela klíčovou roli. Vy jste zmínil spolupráci s Frontexem. My jsme byli my v minulém roce ve Varšavě a oni také hovořili o tom, že spolupracují s UNHCR, ale já bych rád přesně věděl, v čem spočívá spolupráce mezi UNHCR a Frontexem. A druhá otázka. My jsme Eh, v rámci minulého mandátu eh, také eh, navštívili na francouzských ostrovech internační tábory, tábory pro přistěhovalce a uprchlíky. To stejné jsme také navštívili ve Španělsku a v některých těchto centrech se nacházeli zástupci UNHCR a v některých ne. A já bych tedy rád věděl, eh, do jaké míry eh, je UNHCR akceptováno eh, členskými státy a jakým způsobem se podílí na řízení těchto táborů a internačních táborů. Děkuji, pane Diaz Dimera, za otázky. Chci se obrátit na vysokého komisaře a možná doplním že existuje nový výzkumný projekt, který se týká aplikace některých ustanovení v, v klíčových eh, státech. Další to také zmínili. Můžete zareagovat na tyto tři otázky? Děkuji. Je mi líto, že nehovořím italsky, pokusím se odpovědět anglicky. Vážená poslankyně, paní Alfano. To, co jste zdůraznila, je klíčovým aspektem při ochraně v Evropě. A je jasné, když nemáme oficiální informace o obsahu vyjednaných dohod, ale byli jsme velmi otevření, co se týče těchto aspektů v tom, že je zásadní, aby jakákoliv dohoda s třetí stranou byla v souladu s mezinárodním právem a zejména se příslušnou mluvou. A to, co jste zmínila, je důležité, protože v dnešní situaci, zejména pokud jde o Libii, neexistují záruky o poskytované ochraně pro uprchlíky podle umluvy z roku 1951. A chci to říct si zcela jasně, protože někdy skutečnost, že UNHCR je přítomno v Libii, vlastně zavdává úvahu, že není problém tam vracet uprchlíky. My jsme navýšili naši účast, naši přítomnost, ale tato nemá právní oporu, protože Libie není signatářem umluvy z roku 1951 a reakce na, na situaci v detenčních středicích je nepravidelná. Někdy k tomu, dosa, někdy k tomu dojde, někdy ne. A ochrana před vyhošťováním také není konstantní. A někdy slyším, ne, někdy zaznamenáme vyhošťování Eritrejců do Eritreje, v jiných případech prostě tomu nemůžeme zabránit. Takže není možné mít za to, že se mohou tedy uprchlíci vracet do Libie, protože zde neexistují právní záruky. Situace se liší v jiných zemích, v jiných kontextech, ale je důležité tuto věc vyjasnit. Tedy v kterékoliv dohodě mezi Unii a Libii a vím, jak obtížná jsou tato jednání, tak je klíčové, aby příslušná hlediska ochrany byla vzata v úvahu. Eh, to, co říkal pan Carlos Coelho, je pravda, že jsme tehdy byli v portugalském parlamentu v opozici, ale je pravda, že jsme opravdu velmi blízcí přátelé a já děkuji za to, eh, že promluvil. Myslím si, že oba dva příspěvky, jak mého portugalského, jak portugalského a španělského kolegy, byly velmi zásadní. Myslím si, že neexistuje žádná globální odpověď na tyto otázky. Myslím si, že v rámci Evropské unie nemůžeme hledat žádné národní řešení, protože tento problém nemá národní řešení, ale státy členské státy ty si neustále opravdu velmi váží své státní svrchovanosti a chtějí také řídit své asilové politiky sami, bez spolupráce s ostatními. To znamená, že na jednu stranu máme toto a na druhou stranu víme, že se tady jedná o problém, který potřebuje globální řešení, který nemůže být řešen na národní úrovni. To znamená, máme tady lidi, kteří se přesunují z jednoho místa na druhé eh, ve schodě nebo v souladu s s, eh, pravděpod- s výšší nebo nižší pravděpodobností, že budou v některé z těch zemích eh, přijati. To samozřejmě všechno nahrává převaděčům, pašerákům a všem ostatním eh, lidem, kteří velmi dobře znají situaci, přesně vědí, jak fungují azylové politiky v různých členských státech a proto se snaží samozřejmě zneužívat všechny možné právní mezery a také podporovat ekonomickou migraci. To si myslím, že je zcela jasné jasné. A ta zpráva nebo poslání eh, k, pro všechny členské státy si myslím je zcela jasné, protože si myslím, že e, všichni vy poslanci, kteří znáte politickou situaci ve vašich zemích, víte, že tady hovoříme o oblasti, ve které potřebujeme evropský konsenzus a harmonizaci eh, všech evropských postupů a musíme hovořit o evropské reformě. To je zcela zásadní pro mezinárodní spolupráci. A co se týče Frontexu, vše, co se týká plánování, školení, tak my nemáme přístup k operacím Frontexu, k těm operacím, které se provádějí přímo v terénu, tak k ním samozřejmě nemáme žádný přístup. To znamená, co se týče těch specifických operací, tak tam my nemáme přístup a to je oblast, která je pro nás velmi zajímavá. Já si myslím, že tady dochází k velkému pokroku ve spolupráci s členskými státy. To znamená, že vidíme, že sice i když občas ty zdroje jsou omezené, tak neustále jsme více uznáváni a vidíme neustále navyšující se zájem o naší práci. My si myslíme, že eh, co se týče žadatelů o azyl, tak ti by měli být zatýkáni pouze v naprosté výjimečných případech, ale ve chvíli, kdy dojde k zatčení, tak tady musíme zajistit, aby byla dodržována lidská práva. A musíme také zajistit, aby to ta skutečnost, že se nacházejí v zatčení, eh, nějakým způsobem neohrozila její žádost o azyl. Takže paní Ludford, paní Erst a paní Killer. Takže paní Ludford má slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci říct, že vítám přítomnost eh, a prezentaci vysokého komisaře. Myslím, že máme veliké štěstí, že zrovna vy e, zaujímáte tuto funkci. Já nejsem z nějakého opozičního prostředí na národní úrovni. Myslím si, že o systém OSN e, se zde v parlamentu těší e, velké úctě a úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky byl vždy velmi dobrým přítelem Evropského parlamentu. A e, rozhodně bych uvítala, kdybyste nás pravidelně informoval o e, různých aspektech legislativy a v žádném případě se neobávejte, že byste nějak ingeroval do našeho legislativního procesu, protože já si velmi beru k srdci to, co jste řekl o eh, takovém tom modelu, eh, který představuje eh, Evropská unie a její legislativa. Myslím si, že jste to řekl velice zdvořile, ale že je tady jasně znát určité zhoršení toho rámce a režimu ochrany žadatelů o azyl, což zase neznamená na druhé straně, že všichni žadatelé musí být uspokojeni, ale skutečnost, že máme menší počet žadatelů o azyl v Evropě než před deseti lety, je docela šokující členské státy prostě nejsou schopny se domluvit na e, společném systému, což by přitom mělo být v jejich maximálním společném zájmu, jak jste správně řekl. A víme, jak je to s, těmi, s, tím, s tou mírou úspěšnosti žadatelů o azyl. To je samozřejmě něco, co nahrává pašerákům, co nahrává obchodníkům s lidmi a e, máme e, vlastně ty nejhorší možné výsledky na všech stranách. E, žadatelé o azyl jsou upozaďováni, nemohou pracovat, všechno je tu velice zpomalené lhůty se nedodržují a tak dále. Je to prostě situace docela strašlivá a vy jste hovořil o zmenšování humanitárního prostoru, to je velice zarážející. Já bych možná kolegyním a kolegům navrhla, abychom pracovali směrem k tomu, abychom 60. výročí úmluvy v příštím roce opravdu použili jako Eh, významné, eh, významný eh, apel. Ne, neměli bychom se snažit umluvu modernizovat, to máte zcela pravdu. To by bylo možná nebezpečné. I Britřela před nějakými deseti lety to byl velmi špatný nápad. Měli bychom se snažit napříč politickými stranami povolat Evropskou radu k tomu, aby se snažila o určité, určitý globální přístup k těm fenomenům, které spouštějí to, eh, to přemysťování, násilné přemysťování osob. Podobně jako se zabýváme fenomény, které vedou, eh, které spouštějí klimatické změny a hovoříme tedy o žadatelech o azyl a také o migraci, protože to je vše propojené když hovoříme o legální či nelegální migraci. Takže mohu říct jen tolik. Eh, prosím, buďte s námi ve styku, hovořte s námi otevřeně, upřímně, eh, když budete vidět o oblastech, kde Evropa nedělá dobře a každopádně budeme eh, vítat jakýkoliv příspěvek, jakoukoliv radu ze strany úřadu vysokého představitele. Opravdu eh, je škoda, že není přístup k Libii, ale také nemáte přístup k operacím Frontexu a EU. To je také něco, čeho litujeme a doufejme, že bude pokračovat i váš dialog s kolegyní Malström, která je moje dobrá kolegyně. Takže nejde o to, abychom měli měkké srdce, abychom si mysleli, že toto všechno je nějaké dílo naší štědrosti. Tady jde o to, abychom si uvědomovali, že je v našem vlastním zájmu, aby tady existoval dobře řízený asilový systém a abychom vlastně v neposlední řadě také mohli využít těch, kteří jsou schopni se usadit v Evropské unii a e, měli bychom tedy využít i jejich znalostí a dovodností, podobně jak tomu bylo v minulosti. Děkuji paní Latford. Já si myslím, že to je skvělá myšlenka, aby se zviditelnilo 60. výročí umluvy v Evropském parlamentu. Pane vysoký eh, komisaři, my opravdu chceme, aby se více zvýraznilo to, co dělají jednotlivé instituce OSN. Budeme v tomto směru s vámi v, kontextu, v kontaktu. A teď je na řadě pan, paní Ernst. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám v první řadě Pane Guteresi, ráda pogratulovala za vaše znovu zvolení. Myslím si, že to je velmi důležité a my vám samozřejmě přejeme spoustu úspěchů pro vaši velmi těžkou práci. Já si myslím, že je naprosto nemožné, že kompetence a pravomoci UNHCR jsou tak omezeny, že se nemůží, nemohou zúčastňovat eh, operací Frontexu v terénu. To si myslím, že je naprosto neakceptovatelné a my jako Evropský parlament musíme se eh, opravdu zasadit o to, aby Frontex dodržoval všechna eh, lidská práva a myslím si, že tady jistě budeme muset vyvinout trošičku větší tlak. V druhé řadě hovořilo se hodně o tom a já si myslím, že eh, je třeba mít společné azylové právo na evropské úrovni. Myslím si, že je velmi důležité to členským státům neustále opakovat. Ale nicméně já mám takovou jednu jednu obavu že v souvislosti s bezpečností a svobodou a s bezpečností a lidskými právy, tady by mohlo dojít k trošičku posunu ku prospěchu bezpečnosti, nebo tak řekněme té bezpečnosti na oko, protože otázky lidských práv by se mohly přesunout na druhou kolej a to si myslím, že bychom neměli dovolit. Tady bychom to neměli přistoupit na to přistoupit a my se opravdu musíme zcela zásadně zasadit o to, aby aspekty lidských práv byly naprosto zohledňovány. A třetí otázka, která mě opravdu trápí, to je vystěhovávání a přestěhovávání eh, uprchlíků eh, do jejich zemí původu a readmisní domluvy. Eh, otázky, například přesunu celých eh, eh, etnických a národních menšin, to, co se stalo v Kosovu, to si myslím, že je zcela neakceptovatelné a to, co se děje s Romy, kteří jsou tam velmi v těžké situaci a readmisní dohody vůbec neakceptují tu situaci ještě horší. Pakistan, Pakistan ratifikoval ženevskou úmluvu a my teď tady s nimi hovoříme o nějaké radmi readmisní dohodě. To je přece naprosto proti eh, té filozofii, proti filozofii lidských práv. Já bych byla velmi ráda, kdybyste mi řekl, co si myslíte právě o tomto, eh, co, jaký si myslíte, že bychom měli nabrat směr, protože například, eh, co se týče té otázky Pákistánu, tak o tom tady velmi intenzivně na našem výboru hovoříme a já se na váš názor velmi těším. Děkuji. Děkuji, paní Ernst. Nyní má slovo paní Keller. Děkuji, děkuji mnohokrát za vaše vystoupení i za problém, o kterých jste hovořil. Mám otázky týkající se některých věcí, které budou novými nastavajícími výzvami. Týká se to osob, které musí prchat před klimatickými změnami. Je to již problémem. A jak s tím naložit? Myslíte si, že s Současné reakce v Evropské unii jsou dostatečné a jak vlastně zajistit ochranu osobám, které migrují kvůli tomu, že naše emise CO2 jsou tak vysoké. Co si o tom myslíte? Také bych chtěla vědět, zda jste mm, byl schopen vyšetřit vyhoštění, obvinění z z vyhoštění ze strany Frontexu. My jsme se dotazovali ředitele Frontexu a neodpověděl nám. Nemáme pravomoci kontrolovat eh, ve skutečnosti, co se děje. Takže mě by zajímalo, zda jste to vyšetřovali a zda jste něco zjistili, případně zda máte nějaký jiný vliv na tuto věc. Kromě toho jste uvedl, že probíhá revize a že to je významný krok. Je to krok, ale není dostatečný. Vlastně není to konečný stav, kam bychom měli dospět. A co si myslíte, že bychom měli tedy dělat? A kterým směrem by se ta revize měla ubírat, abychom se dostali do lepší situace? Děkuji. Děkuji, paní Keller. A nyní má slovo pan vysoký komisář. Chci poděkovat eh, paní Woodford za váš komentář. Plně souhlasím s eh, vašimi názory. Domnívám se, že v tomto vyjádření bych chtěl učinit jednu poznámku. My nemáme mandát, co se týče migrační politiky a evidentně státy mají právo na to mít vlastní migrační politiku ale nastává zvláštní situace v rámci globalizace a je asymetrické povahy. Peníze zboží plyne volně, ale lidé narážejí na stále větší problémy, i když existuje celosvětový trh. A naše zkušenost s trhy, i když, jak bylo připomenuto mým bývalým kolegou Karam Kuajem, přicházím z minulosti ze socialistické strany. Musel jsem se naučit, že trhy fungují. A nabídka a poptávka se střetávají pokud možno legálně a nelegálně, pokud je to nutné. A jsem přesvědčen, že aby bylo možné vytvořit eh, příležitosti pro legální migraci, to je významná součást regulace a přispívá to k vytvoření prostředí, kdy ochrana uprchlíků je lépe řešena i když ty dvě věci nejsou identické. Má země má porodnost, kterou přesně neznám, 1,4, 1,3. Můj otec zemřel ve věku 95 let v loňském roce. Měli jsme zdravotnickou pomoc doma a já jsem ho navštěvoval. A ze sedmi osob, které tam byly, tak pouze dva byli Portugalci migrace je důležitým prvkem pro zvládání budoucnosti Evropy a je lépe to zvládat eh, řádným způsobem, než to nechat v rukou pašeráku. Paní Ernst, děkuji za váš komentář. Měl jsem možnost včera se sejít s paní komisařkou Mamstromovou a měli jsme velmi užitečnou diskusi, zejména o Frontexu a dochází k revizi mandátu Frontexu, zejména pokud jde o jasné prvky ochrany a věřím, že to bude vyznamení pozitivního vývoje. Pokud jde o bezpečnost kontra svoboda, tedy jsem přesvědčen, že pokud jde o tyto aspekty, tak není žádný rozpor, ale konvergence, pokud jde o azyl. Pokud eh, azylové postupy jsou řádně naplňovány a lidé mají přístup k legálnímu azylu, tak to posiluje bezpečnost státu. Čelíme dramatické situaci na různých místech světa a právní systémy nejsou dostatečně efektivní a příznivé a vše potom funguje tedy utajeně a mimo rámec práva. Jednal jsem s keňskou vládou o uzavření hranice se Somálskem. Ta hranice je teoreticky uzavřená, my dostáváme tisíce lidí, přijímáme tisíce lidí v táborech měsíčně, ale přicházejí bez jakékoliv kontroly. Je to pozitivní pro bezpečnost Keni? Evidentně ne. Kdyby se věci děly způsobem takovým, že by lidé legálně vstoupili do země, prošli kontrolou, tak by to bylo příznivější a redukovalo by to úlohu pašeráků a zlepšilo by to bezpečnost příslušných zemí. Takže pokud je o azylovou dimenzi, pokud jste terorista, tak nežádáte o azyl. Prostě snažíte se tam dostat jinak. Žádost o azyl je poměrně složitá eh, procedura, jak určitě víte, je to složité. I když je to věc pozitivní, tak je to věc poměrně složitá. A naše stanovisko k repatriaci zamítnuté případy repatriace. Pokud je to vyhoštění, tak je to jasné, ale pokud je o zamítnuté případy, existuje šedivá zóna, kde nastává složité jednání. Máme vlastní e, zřetele, pokud je o zemní původu, ne vždy je to dodržováno, ale pokud je o romský problém, je to mnohem širší než azylový rozměr. Je to velmi závažná otázka lidských práv. Byl jsem v Kanadě před třemi týdny a nejvyšší počet žadatelů o azyl v Kanadě dnes jsou Romové z evropské země, nebudu říkat z které. Většina žadatelů o azyl tak činí, protože jsou k tomu nabádáni, ale je to skutečně trapné pro Evropu, že nejvyšší počet žadatelů o azyl v zemi, jako je Kanada, jsou občané evropské země. A Kanada zavedla víza v souvislosti s jinou evropskou zemí. A jsem přesvědčen jako evropský občan, že Evropská unie, členské státy, evropské instituce by měly vzít vážně tento problém, který by měl být řešen efektivním, účinným způsobem. Chtěl bych poděkovat eh, paní Kellen za komentáře ke klimatickým změnám. Myslím, že klimatické změny by měly být posuzovány jako klíčový urychlovač dalších faktorů. Přírodní katastrofy vždy existovaly. Povodně, potopy, e, zemětřesení a výbuchy sopek nejsou klimatické změny, ale Eh, různé bouře a orkány a podobně. To vždy bylo, ale jsou častější, intenzivnější a mají větší humanitární dopad. A sucho v západní Africe se urychluje. A souvisí to také s nedostatkem potravin a vody. A to jsou faktory, které vedou vlastně populace k tomu, že se dostávají do pohybu. Nejsou spokojeny ve zhoršujícím prostředí, ale existují také konflikty mezi kmeny, které se zabývají zemědělstvím a kmeny, které chovají dobytek. Je třeba nalézt integrovaný způsob, jak reagovat na tyto otázky. Nemůžeme jenom říci, že existují klimatičtí uprchlíci. Je třeba globálního přístupu a je mi jasné, že v určitých situacích potřebujeme konkrétní nástroje v oblasti lidských práv. Možná v některých, někdy potřebujeme další nástroje ochrany různého charakteru ale je třeba využívat všechny nástroje, které máme, abychom vytvářeli mechanismy koordinace mezi státy, mezinárodními organizacemi a dalšími subjekty eh, občanské společnosti, aby se dostalo řádné ochrany obětem těchto nových jevů. A bohužel to zatím neexistuje. Dokonce ani neexistuje strategie, jak řešit tyto stavy. A my bychom uvítali posun v tomto směru. Jsem přesvědčen, že situace, která byla změna, co se týče Řecka. Já jsem byl v Řecku před měsícem, před dvěma měsíci. A musím říci, že je tu jasný závazek řecké vlády přijmout efektivní azylový systém. Problém je v tom, že dnes asi největší problém v té mozaice je, že Řecko je pod obrovským tlakem je to vstupní brána do Evropy pro celou řadu lidí, ale také žadatelů azyl. A vlastně v Řecku neexistoval žádný funkční azylový systém a je tu jasný závazek eh, řecké vlády pracovat eh, v tomto duchu, ale před námi je dlouhá cesta a já bych vyzval Evropskou unii, aby podporovala Řecko ve své transformaci. Frontex sehrává klíčovou úlohu ale prevence vyhošťování, retenční eh, střediska, to zatím vše dělá policie, ale no, podle nového zákona vznikne skutečně systém. Je tu tedy mnoho nevyřízených případů, celá řada věcí tady musí být řešena a je tu skutečně jasný závazek řecké vlády překonat tuto situaci. Je obtížné asi postupovat ku předu, ale je třeba zajistit evropskou solidaritu, aby tento velmi významný problém, kterému čelíme v evropském azylovém systému, tedy vstup přes Řecko, byl řešen, jak už jsem řekl, prevence vyhošťování. A my nemáme, eh, nemáme přímý přístup k těmto operacím, ale víme, že na pozemských hranicích některé jevy, které se blíží právě tomuto jevu, se vyskytují. A ještě k té směrnici. Naše stanovisko je jasné. Sledovali jsme velmi bedlivě změny, které byly navrženy a není snad relevantní zde zmiňovat tyto podrobnosti, ale důležité je, aby to postupovalo dále. A věříme, že ten postup bude efektivní a že poslanci Evropského parlamentu budou jednat spolu s členskými státy tak, aby to šlo aby to postupovalo dále. Jsem udiven tím, že státy, které mají velmi důkladné azylové systémy, se brání harmonizaci, protože tato harmonizace upřednostňuje právě tyto země, které mají eh, bytelné azylové systémy, protože jsou pod větším tlakem oproti zemím, kde jsou jiné asilové systémy. Tam, kde asilový systém je méně efektivní, protože lidé se přesouvají právě do těchto zemí. A země, které mají solidní eh, systém, eh, se tedy brání. A to je věc, kterou jsem ještě úplně nepochopila, snad mi pomůžete. Děkuji, pane vysoký komisaři. Teď budeme muset eh, trošičku zkrátit eh, řečnický čas. Máme ještě osm žádostí o slovo, takže dvě minuty na každého, abychom dali ještě slovo našemu výmluvnému a eh, hodně informovanému vysokému představiteli, paní Danuka, paní Sargentino a paní Estrelo. To samý. Děkuji, paní předsedkyně. Tady sedím, tady. Pane Gutierrezi, mám dvě otázky, pokusím se být stručná. Tu první jste vlastně již zodpověděl. Umluva z roku 51 e, má malou šanci, že bude plně prosazována, ale myslím si, e, že otevírá příliš velké, velký prostor. Má země, Lotyšsko, má v tuto chvíli 16 oficiálních uprchlíků, ne 16 tisíc, ale 16. A máme seznam států, eh, ze kterých nemůžeme eh, přijmout uprchlíky, včetně všechny bývalé republiky, bývalého, eh, republiky bývalého sovětského svazu. A přes tedy různé konflikty naše země, eh, uprchlíky z této země, eh, z těchto států nepřijímá. Pak jste se ještě zmínil o úmluvě z roku 61. Pro Latyšsko. se zdá, že tady pouze existuje pouze jedna, eh, jeden nástroj pro řešení této otázky. Máme stále 17 lidí bez státu, státní příslušnosti a všechny snahy tuto situaci ovlivnit na úrovni Evropské unie se prostě neřeší, protože otázka občanství je nám říkáno, je otázkou vnitrostátní. Jsme také zúčastněnou stranou či eh, eh, stranou k úmluvě 60, z roku 61. Teď možná, jak se blíží eh, to eh, výročí, tak bychom si tento problém měli ještě znovu uvědomit. Děkuji, paní Zanoka. Eh, s dovolením bylo mi řečeno, že paní Angelíny musí odjet, takže pokud byste dovolili vy ostatní, tak dáme teď slovo paní kolegyni Angelíně. Děkuji. Děkuji také všem svým kolegům a děkuji samozřejmě panu vysokému komisaři OSN pro uprchlíky za to, že za nimi přišel, že se na nás našel čas a také za všechny informace, které nám poskytnul. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím v souvislosti s tím, co eh, říkal pan vysoký komisař, když hovořil o potřebě sdílet zodpovědnosti. Vy jste jste hovořil o globální dimenzi, o globální perspektivě. A proč? Protože potřebujeme jednat globálně, ale zároveň potřebujeme také evropskou strategii. To znamená, 27 členských států by mělo mít společný a harmonizovaný postup. A proč? A vy jste to říkal, protože neexistují žádná řešení na národní úrovni. Existuje pouze jedno komunitární řešení na úrovni celé Evropské unie. A jednu věc jste řekl velmi správně. Členské státy ze začátku hovoří o své vlastní svrchovanosti, aby se vyhly své vlastní zodpovědnosti. A já se divím, že eh, členské státy si dovolují nepřevzít zodpovědnosti, zatímco jiné členské státy, jako naše nebo sousední, eh, členské státy mají, musí eh, tuto zodpovědnost převzít. A proto otázka, kterou jsem vám chtěla položit, je následující. Například eh, v naše země je často kritizována kvůli bilaterálním dohodám, které podepisuje mimo jiné také s Libií. Samozřejmě, mm, kritizovat je velmi jednoduché, ale poté existují ty problémy, kterým se musíme postavit. A vy jste sám říkal, my jsme měli v Libii problémy, my máme problémy s Frontexem. Nám se zatím nepodařilo věci kontrolovat, občas to nefunguje a my potřebujeme přesně to. A teď je, já se dostávám už konečně k té otázce, paní předsedkyně. My potřebujeme údaje, statistické údaje, potřebujeme nápady, návrhy, ale také potřebujeme lidi, kteří budou hovořit o těch problémech, protože potřebujeme v každém případě hlavně řešení. Děkuji, na řadě je paní Estrela. Děkuji. Paní předsedkyně, já se také připojím k tomu, co říkalo mnoho mých kolegů. Eh, samozřejmě vítám pana vysokého komisaře OSN, děkuji za to, že za námi přišel za jeho čas a děkujeme také za jeho velmi jasný a kompletní projev. A také mu samozřejmě gratuluji za jeho znovu zvolení do své funkce. Eh, já si myslím, že Portugalci všeobecně cítí následující. My jsme velmi rádi, že je to Portugalec, který vyplňuje tak důležitou funkci v rámci OSN jako vy. E, nicméně, Ráda bych se vrátila k té otázce nových uprchlíků, uprchlíků, kteří utíkají z důvodu klimatických změn. To jsou věci, o kterých jsme již hovořili. Odborníci už eh, varovali před problémy spojenými s klimatickými změnami, hovořili o přírodních katastrofách eh, a také o katastrofách způsobených eh, člověkem. A mm, my jsme na kodaňské konferenci zažili naprosté selhání, stroskotání eh, smlouvy a myslím si, že eh, ne všichni mají příliš velká očekávání eh, vůči následující konferenci v Mexiku. A všichni víme, že nestačí pouze omezit uhlíkové emise, potřebujeme hlavně podporu třetích států. Ale dobře, já se chci zeptat, co vy doporučujete, jak vy byste poradil, jak se máme chovat, abychom mohli vyvíjet větší tlak na evropské instituce, jak bychom mohli zintenzivnit boj proti těmto eh, změnám, eh, které jsou zcela zásadní a pro které potřebujeme hlavně globální řešení, stejně jak jste řekli. Na řadě je teď paní Saventýny. Děkuji, paní předsedkyně. Blízko našich hranic vlastně nová, se začne objevovat nová skupina vnitřně vysídlených osob. Izrael teď změnil své e, nařízení o životě a pobývání na západních, e, západním břehu. Vojenská pravidla e, jim umožňují snadněji deportovat ze západního břehu na, eh, do pásma Gazy určité eh, skupiny občanů a to povede nepochybně také eh, k odlivu uprchlíků do Evropy. Já jsem se vysoké představitelky Eštonové zeptala, jak na toto Evropa bude reagovat a jak můžeme e, pomoci k překonání e, této situace. A ráda bych viděla od vás, e, pane vysoký komisaři, jaké jsou vaše, jaké by byly vaše návrhy směrem k nám, abychom zabránili tomu, že se tedy nebude vyskytovat to nová skupina uprchlíků do budoucna. Děkuji, paní Folter. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu komisaři, že je mezi námi. Vždy se snažíme eh, vás tak trochu tlačit k kritice všech překážek, kterou vytvářejí členské státy, které komplikují váš úkol ochrany, ale je to tak trochu šikmá eh, plocha. Nicméně můžete o tom hovořit. Eh, to řekneme vládám. Je zajímavé, že Eh, Afganistán je první země, eh, co se týče eh, uprchlíků a Pakistán je první přijímací zemí na světě. Včera jsme hovořili o readmisní dohodě, kterou Unie vyjednala s Pakistánem a rada na nás tlačí, abychom my jako parlament tu dohodu také přijali. Mě by zajímalo, dnes co soudíte o té dohodě, tam se nevydáme, ale co si úřad vysokého komisaře myslí o e, vlastně e, zpětném e, posílání Afgánců, návratu Afgánců do své země v takovéto konstelaci. A už končím. Na vašem seznamu je také země jako Turecko, které je jedním z deseti prvních států zemí původu odkud odcházejí uprchlíci a přitom e, na francouzském seznamu tzv. Bezpečnostních, bezpečných zemí e, Turecko figuruje. E, je tam třeba i Ghana, takže nemyslíte si, že tato koncepce třetích zemí, které jsou bezpečné, představuje určitou překážku? i pro přístup k ochraně. Děkuji paní Flotr a na řadě je paní Ion. Děkuji za vaši přítomnost a za to, co děláte, pane komisaři. Hovořil jste o počtu e, přesídlených a o tom, že Evropa slouží jako příklad. Nicméně Evropa e, vytváří pouze malou část e, těch, kteří reagují na žádosti o azyl. Přitom některé státy tvrdí, že mají obrovský počet žádostí o, o azyl a často se to směšuje s e, další kategorií e, takzvaných nez, nezákonných nelegálních e, přistěhovalců. Kolegové se vyjádřili k určitým obecným otázkám, k tomu se nebudu vracet. E, ale dovolte dvě velmi konkrétní připomínky. Vy jste tady řekl, a všichni to konstatují, že dochází k rozvoji vlastně takových odlišností e, mezi situacemi e, v členských státech v této oblasti. A je tu také čím dál tím větší propast mezi těmito národními systémy a případným vytvořením celoevropského režimu. Nemá cenu Eh, si to zastírat. Měli bychom eh, jistě jít cestou společného systému, ale národní státy o to příliš nestojí. Vy jste nedávno vypracovali studii o určitých horizontálních otázkách, eh, které jsou předmětem některých směrnic a diskutují se hodně na úrovni Evropského parlamentu. Jsou to různé formy získávání informací, svědectví a tak dále. Eh, takže i když zbývá hodně málo času, eh, tak eh, bych uvítala některé vaše postřehy k těmto otázkám. A pak je tady ještě poslední věc náklady. Určitý počet členských států hodně hovoří o této otázce v současné době. A vnímá, azylová politika se vnímá tak trochu jako něco navíc. Buď tedy bude více e, e, žadatelů, ale bude se o ně e, hůř pečovat, anebo naopak. Mě by zajímal váš názor na tento příměr. Já se domnívám, že to je takové ospravedlňování zmenšené aktivity. Každopádně by mě zajímalo, jak vidíte finanční dopad ochrany či neochrany eh, žadatelů o azyl? Eh, děkuji paní Gion a teď je na řadě pan kolega Rozeta. Eh, děkuji vysokému komisaři OSN za to, že přišel k nám, že si na nás našel čas já si myslím, že to je v každém případě velmi důležité ve, ve spolupráci, pro naší spolupráci. Stejně jako říkal pan Alfano, tak si musíme zamyslet nad některými politikami, o kterých právě v tuto chvíli v Evropě jednáme v souvislosti s azylovou politikou, ale ne pouze v Evropě. Já jsem chtěl teď eh, uvést jen pár připomínek. Myslím si, že v posledních letech otázky týkající se eh, práva na azyl Eh, se v podstatě trošičku spozdili v souvislosti s pokrokem eh, v migrační politice a také v souvislosti s kontaktem eh, s jinými kulturami. Myslím si, že Evropa je Evropa je hodně eurocentristická a že se v podstatě zavírá sama do sebe. Nemáme dost údajů o jiných kontinentech, ale mám takový pocit, že ten vývoj je stejný skoro všude. Eh, my si tady hm, čteme v tom letáčku eh, který jste nám dal. A tady čteme, že v USA a máme více jak 460 tisíc uprchlíků. Takže když se jenom zamyslíme nad ekonomickým potenciálem v USA v souvislosti také s možností přijímat uprchlíky z jiných zemí a budeme zohledňovat, že hovoříme v Evropě o jednom milion, jednom a půl milionu, to je to číslo, které jste zmínil na začátku, to znamená 6,3 v Africe a 2,3 v Asii, tak vlastně zjistíme, že v západních státech máme azylovou politiku, která je k ničemu. To znamená, že tady se hodně povídá o ničem a přitom to k ničemu nevede. To znamená, že tady hodně hovoříme o azylu, ale v podstatě to stejně nakonec nikam nevede. V podstatě si myslím, že bychom mohli říct, že hovoříme o válečných úprchlících, protože když někdo nastoupí na loď a neví ani kam ta loď pluje, tak já si myslím, že to jsou situace, kterým by OSN měla s nějakým způsobem. Máme ještě dva řečníky, takže prosím, paní kolegyně. Děkuji, eh, pane řediteli, pardon, pane vysoký komisaři, já vás tady také zdravím a musím říct, že způsob, jakým jste prezentoval problémy a návrhy řešení, na mě udělali velký dojem. Jsem z Kypru, i zde e, se e, objevují žadatelé o azyl, i od nás odcházejí přistěhovalci, migranti směrem e, k Evropě. A jsme vlastně takovou vstupní branou jsme nejjižnějším výběžkem Evropské unie, dochází i k nezákonné migraci a když dochází ke konfliktům na Středním východě či jinde, tak celá řada uprchlíků e, vlastně žádá o azyl právě na Kypru. A my jsme od roku 1974 také e, ostrovem tragédie, protože jeden sousední stát, konkrétně Turecko, e, se eh, nás prostě obsadil a zároveň je to e, země, ze které sem proudí také e, přistěhovalci do e, naší části ostrova. Vy jste řekl, že Evropská unie by měla mít integrovanou strategii a měla by být solidární. Když tady hovoříte o komunitární solidaritě, tak co by podle vás měla Evropská unie udělat tváří v tvář naší zemi? I já jsem evropskou občankou a bohužel nemohu plně uplatňovat základní práva ve své vlastní zemi. Nemůžu svobodně e, se pohybovat, nemohu svobodně jít do svého vlastního domu. Takže co můžeme očekávat od Evropské unie, co se týče evropské solidarity vůči evropským občanům? Poslední vystoupení. Sedím tady, pane komisaři. Chci vám poblahopřát k novou zvolení a přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci. A chci také poděkovat za vaše vystoupení a celou následnou diskuzi. Všichni bychom si asi přáli pokračovat v této debatě i nadále a e, vidět se co nejčastěji. E, vzal, e, Často jsem se setkal s představiteli úřadu vysokého komisaře, ale zároveň jsem některé ty situace zažil osobně. E, víme, jak e, situace vypadá konkrétně v Sýrii před měsícem s panem Avarisem a tak se nám podařilo kontaktovat celou řadu stran právě v oblasti uprchlíků Sýrie, E, vlastně přijala celou řadu takzvaných uprchlíků původem z Iráku. Myslím, že vy tu situaci dobře znáte, je tam celá řada problémů. A rovněž jsme se vydali do Halhom Camp do, e, na sever e, Sýrie. To je vlastně tábor pro uprchlíky. Byla to velmi silná zkušenost. A když jsem se vrátil ze Sýrie, tak jsem si musím říct si uvědomil, že jsem úplně proměněný jako člověk a uvědomil jsem si, jaký je příspěvek vysokého komisaře a celého vašeho úřadu. Vaše práce je velmi důležitá a rád bych s vámi ty kontakty udržoval i do budoucna. Dovolte dvě poznámky. Týkají se Řecka. Pro nás jako řeky není opravdu eh, příjemné, když eh, si vnímáme, že co se asilové politiky týče, máme velké spoždění, ale naše manévrovací pole je velice omezené a to e, především díky dohodě, e, Dublinské dohodě číslo dvě. Tady by mě zajímal váš názor. Myslíte si, že bychom ji měli předělat? Předsedkyně žádá e, poslance, aby byl stručný. Takže otázka k Dublinu 2. Měli bychom vlastně tento, tuto dohodu nějakým způsobem revidovat? A pak je tady ještě otázka přistěhovalců, ve které bychom také měli přijít s určitými projekty, integračními projekty, ale e, nesmí se jednat pouze o readmisi e, uprchlíků. Omlouvám se, říká předsedkyně, tady nedáváte možnost vysokému komisaři, aby odpověděl na osm otázek. Takže ještě jednu věc. Jak vysvětlíme všem, kteří si přejí lepší budoucnost, že jediná legální cesta do Evropy je cestou žádosti o azyl a že je to nejlepší řešení oproti tedy nelegální cestě. Zaznělo mnoho otázek týkajících se konkrétních situací v jednotlivých zemích a věřím, že budete mít možnost odpovědět velmi stručně. Je to skutečně zkouška pro nás, pro všechny, protože mám asi čtyři minuty. Pokusím se být telegrafický. Paní Ždanoka, snad, snad jsem to špatně nevyslovil. Skutečně, příklad, který byl uveden, hovoří o tom, že třeba harmonizovaného systému, pokud ve vaší zemi lidé přicházejí z bývalého Světského svazu a nejsou uznáni jako uprchlíci, a je tu vysoký počet Rusů, kteří žádají o azyl v Evropě, zejména jde o lidi z Čečny, tak ti, ti lidé prostě půjdou někam jinam, pokud neuspějí u vás. Lidé bez státního občanství je problém, ale práva obč- tedy osob bez občanství, zejména v baltských zemích, jsou plně v souladu s úmluvou o osoba bez státní příslušnosti. A když se podíváte na práva těchto osob, práva těchto osob jsou zcela v souladu s příslušnou umluvou. Paní Angelili již tu není. Nemám k tomu zvláštní komentář. Samozřejmě její výzva se týkala lepší evropské koordinace. A s tím nemohu než souhlasit. Parlamento Português. Eh, eh, naturalmente. V první řadě bych rád poděkoval svým portugalským kolegům v souvislosti s tím, co jste zmínili, tak já si myslím, že tady je zcela zásadní mezinárodní spolupráce eh, v souvislosti s tímto eh, tématem, tedy s migrační politikou, mm, která vz, nebo s migračními vlnami z důvodu klimatických změn. Eh, k těm klimatickým změnám opravdu dochází, hlavně v Africe a pokud nebudeme více investovat eh, do tohoto řešení, tak si myslím, že ty problémy se budou neustále zhoršovat a zhoršovat, protože my nebudeme moci tímto lidem, kteří utíkají před klimatickými změnami, nějak pomoct paní Sargentiny v souvislosti s deportací. Jde o vnitřní přesídlení v Izraeli. Na to nemáme vliv, to řeší agentura UNRA, je to sesterská instituce, ale když došlo ke konfliktu v pásmu Gazy. Před nějakou dobou vydal jsem prohlášení následující. Je to jediná válka ve světě, kde lidé se ani nemohou stát uprchlíky, protože oni nemohou ani uprchnout. Problém, o kterém hovoříte, je problém, který zdaleka přesahuje dimenzi uprchlictví a týká se k samému, dotýká se samého jádra lidských práv. Uznáváme, že to je klíčová otázka. Když spíjáme na oblouk krizí jsem přesvědčen, že řešení palestinské otázky je klíčové pro to, aby další krize mohly být řešeny. Neznamená to, že eh, tuto, tuto krizi vyřešíme a všechny další krize budou vyřešeny, ale bez vyřešení toho, krize jinde bude řešení obtížné. Paní Flotr, Pakistán má 1,7 milionu afgánských uprchlíků. A zcela upřímně, a trošku ironicky, je skutečně ironické, že země, která přijímá stovky nebo tisíce osob, je takto posedla vracet Afgánce do Pakistánu, kde už je 1,7 milionu afgánských uprchlíků. Pokud si mohu dovolit tuto ironii, abych... Eh, ta odpověď byla jinak byla poměrně složitá. Pokud jde o bezpečné třetí země, to je klíčová věc. Samozřejmě některé bezpečné třetí země nejsou bezpečné a i když je země demokratická, tak některé aspekty persekuce nejsou řešeny. malý je demokracií, ale například eh, ženská obřízka je věc, která převládá v Mali a stát není schopen tento problém řešit. Takže je tu oprávněná obava z persekuce u žen, které se mohou stát právě obětí ženské obřízky. Takže pojem bezpečné třetí země je konceptem poměrně složitým a máme výhrady k jeho používání. Nebude možné odpovědět paní Guillaume, vy jste odbornicí, my si velmi vážíme vaší práce jakožto zpravodajky k pozměňovacím návrhům, k směrnici o azylových procedurách. Vaše otázky mají vlastně implicitní odpověď. A já souhlasím s implicitní odpovědí na vaše otázky. To je snad nejlepší stručná odpověď. Protože skutečně si myslím, že jste tyto věci zdůraznila. Pokud jde o finanční dopad, je to obtěž, obtíž, obtížné změřit, zejména vně a dopad dovnitř. Tam je to trochu jiné. E, směrnice o přijímání osob, tedy znamená jistý dopad na finanční stránku věci. Pokud jde o pana Krosita, je důležité uznat, že azylové snahy zemí rozvojového světa je věc hodná úcty, zejména pokud jde o země, které nejsou stranami umluvy z roku 1951. Irán udělal 300 tisíc pracovních polovení pakistánským uprchlíkům, afgánským uprchlíkům. Uprchlíci z, z Iráku a Irán se vrací a vlády Tanzanie udělat tanzanijskou státní příslušnost 60 tisícům vnuků, pravnuků, synů a dcer osob, které odešly z Tanzanie. Takže někdy je ten přístup velmi velkorysý. Problém je, že nemají zdroje pro tyto politiky a Evropa by se měla zabývat těmito příklady. Solidarita, paní Papadopoulou, co může tady dokázat eh, evropská solidarita. Samozřejmě je tu politický rozměr konfliktu, o tom se nemohu zmiňovat, ale to, co říkal pan Papa Nikolau, domnívám se, že země na jihu eh, na svou otázku přemístění. A my jsme se k tomu vyjádřili pozitivně. Pokud dochází k harmonizaci, mělo by dojít k lepšímu sdílení zátěže. My na to nemáme jednoduché řešení ale myslím, že vážná snaha o harmonizaci a pozitivnější přístup ke sdílení břemene je řešení Dublin 2. Ano, my jsme požadovali, aby Dublin 2 si nevstával na Řecko. za současných okolností a souhlasíme s návrhy Evropské komise v tomto směru a poslední otázka, je to trošku nejasné, vy jste se ptal, nemohu to tady přečíst. Dublin 2, přemístění. O čem jste hovořil naposledy? Já bohužel nemohu po sobě přečíst, co jsem si napsal. Otázka je jednoduchá. Řeknu to anglicky. Jak budeme moci čelit eh, nelegální migraci, když eh, dáme eh, na vědomí všem případným uprchlíkům, že se dostanou do Evropy jednodušeji než cestou nelegální migrace. Jedna věc je klíčovým aspektem odpovědi následující. chceme zajistit